ladies and gentlemen. Milí přátelé, dámy a pánové, máme 8 minut po třetí hodině, možná, že o dvě minutky dřív, než by se zdálo, že bychom měli začít, já si přece jen dovolím naše slyšení zahájit. Máme před sebou nesmírně závažné téma. Jedná se o politiku v oblasti výzkumu v Evropské unii Horizont 2020 a v návaznosti nejbližší léta. Jinými slovy budoucnost politiky EU v oblasti výzkumu, bilance a výhledy do budoucna. Jak víte, rámcové programy pro výzkum vždy sehrávaly zcela ústřední úlohu v eh, v politikách a v činnosti našeho výboru. Jsou to některé základní texty, o nichž zde hovoříme, a i prosazování v oblasti politiky inovací eh, je to téma, kterým jsme se zabývali. Tady už hovoříme o osmém rámcovém programu. No a posléze bude devátý. Ono se to zdá obtížné že už to bude strategie na rok 2026. Nevím, zda to dobře zní. To asi nikdo by nepochopil, tak možná budeme potřebovat nový název. No a nyní se snažíme přijít se zprávou. Spravodajem je paní Solidatka Bezon Ruiz naše kolegyně. Ano, jste zde, milá kolegyně. Jste, já jsem vás čekal, že budete ehm, napravo, vy jste naopak nyní ve středobodu všeho dění a to bude tedy přispění parlamentu k koncepci Horizontu 2020 a zároveň k tomu, jak si představujeme tu rámcovou politiku číslo 9. Jde o aktivity v rámci vypracovávání této zprávy. Řečníci dnešního slyšení byli vyzváni, aby nás inspirovali v této oblasti a aby zároveň usměrnili naše uvažování. Mnoho od výzkumníků a od eh, akademické komunity čekáme, ale rovněž i od eh, velkých hráčů na průmyslovém trhu a i od malých a středních podniků. Ono se nikoli dostatečně zmiňuje ta komunita výzkumu, výzkumních pracovníků a myslím si, že je třeba o nich hovořit jak v kontextu prosazování jejich nápadů a výzkumu, tak i v konceptu další, kontextu další tvorby. Tedy Máme dvě a půl hodiny na toto slyšení. Samozřejmě, že to nestačí, abychom se ponořili hloubkově do této problematiky. Přesto však doufám, že zde budeme mít o čem hovořit a že se dozvíme něco zajímavého. Na úvod řeknu, že se vše bude odehrávat ve dvou kolech. Budou dvě sezení a smím-li, tak Uh, first session, yeah. Uh, first session. The chair... Uh, První kolo. Tady bude předsedou, pokud tady schválíte můj návrh, tak budeme mít tři řečníky. Zřád eh, profesionálů v této problematice a posléze bude následovat diskuse, jak už jsem se zmínila. Druhé kolo druhý diskusní panel, to budou další dvě přednášky a následná diskuse. Zahájíme tím, že vyzveme naši paní kolegyni Cabezon Ruiz, aby přispěla krátkým prohlášením. Jste, paní zpravodajko, eh, tím, kdo má odpovědnost za vypracování zprávy o horizontu 2020 tedy sama jste rovněž tady profesionálem, odbornicí na tyto záležitosti, protože vypracovat takovouto zprávu, to samozřejmě nemůže amatér a zde máme příležitost, abyste vše uvedla. Požádám, abyste pánové a paní řečníci se vyjadřovali vždy ve 12 minutách, aby se dodrželi časový limit 12 limit, protože diskuse samozřejmě je vždy něčím, čemu dáváme přednost. Tedy paní zpravodajka nám nadefinuje to, oč zde jde především, na čem nám záleží, na čem záleží této sněmovně a pak budeme pokračovat tím, že dostanete slovo vy a u některých otázek možná budete mít pak možnost rozvést určité téma dále. Prosím, Soledad. Gracias, señor president. Děkuji, pane předsedo. Já ani nemám v plánu v tuto chvíli nic jiného, než že bych se zmínila o současné revizi programu a učinila takový krátký úvod před našimi řečníky a těším se na diskuzi s nimi. Účastníci našeho slyšení jsou odborníci, kteří jsou důležitý a zajímavý pro naši práci ve výboru ITRE a pokud jde o revizi programu Horizont 2020. Komise bude předkládat sdělení podle článku 32 eh, nařízení z roku 2009 o Horizontu 2020. Toto slyšení zmíní celou řadu činností, v rámci horizontu 2020 eh, a mělo by nám to nabídnout jako zainteresovaným potřebné informace pro zpracování naší zprávy. Já tedy Zdravím naše řečníky, jsem velice ráda, že jsou zde s námi a že jsou zde také spolu spoluspravodajové či stínoví spravodajové z dalších eh, stran za EPP, paní eh, Barbara Kudrická, Bamboo Sweet eh, za EKR, za ALDE paní Gering, za GUE Maria Matias, za eh, Zelené pan Maragal a také tu David Borelli za NF Nikola Veny. Takže já se těším na spolupráci s nimi všemi. Jak už jsem říkala, chceme získat informace od vědecké obce, od zástupců průmyslu, technologií a institucí, které přímo využívají programu Horizontu 2020 eh, a přinášejí nebo čerpají z přidané hodnoty tohoto eh, programu, což je program, který tedy se zrodil v rámci jednoho rámcového programu Evropské unie. Jeho implementace je důležitá a my bychom chtěli v tuto chvíli v okamžiku přeskumu zjistit, čeho bylo dosaženo, kde je možné dosáhnout zlepšení, tak aby se zlepšil dopad, nejenom ekonomický dopad, o kterém velice často hovoříme, samozřejmě, že je velice důležitý, pro eh, program eh, eh, Horizon 2020, ale jde nám také o dopad v oblasti konkurenceschopnosti, jde nám o dopad celospolečenský a, dopad do oblasti soudržnosti. Takže chceme zanalizovat, jak můžeme posílit díky tomuto programu konkurenceschopnost, jak lépe zaměřit tento program na potřeby občanů, blahobytu společnosti obecně takže nám jde samozřejmě nejen o konkurenceschopnost, ale také kohezi, soudržnost. Pokud jde o základní výzvy, tak jak velice dobře víte, tak eh, tento program je založen na strategii 2020, eh, která byla zpracována v roce 2010. Je to tedy součást eh, evropské politiky, ale tehdejší evropská mm, ekonomická situace se pochopitelně na tom programu podepsala. Eh, teď stojíme před eh, dalšími politickými úkoly, na které je potřeba eh, reagovat, které je potřeba vzít programu Horizon 2020 v potaz. Z tohoto důvodu Stojíme před řadou obecných výzev, které souvisejí s analýzou konkurenceschopnosti, e, soudržnosti a je potřeba definovat si správně priority pro příští rámcový program. Děkuji. Uh, Aha. Děkuji vám za to zahájení. Je dobré, že ta slova zde zazněla. Jako první jde pan Andrea Martinucci ředitel Institutu pro udržitelnost školy hospodářství a podnikání a zapojen do skupiny expertů u toho sedmého rámcového programu. Určité záležitosti byly specialitou pana profesora udržitelný rozvoj, sociální zodpovědnost podniků, výzkum a vývoj a jejich vyhodnocování, zodpovědný výzkum a vývoj. My potřebujeme jak vyhodnocování ex post, tak ale i vyhodnocování ex ante, to je srdcem našich návrhů. Déle než 15 let koordinoval projekty v rámci unijních rámcových programů, což už je nějaká ta zkušenost. A zároveň i systém monitorování pro Evropskou unii založený na internetových zdrojích. A v úzké součinnosti s korporátními partnery jste navíc analyzoval jak výtěžky, tak i analýzy řízení dopadu, jak nejlépe využívat nástrojů pro sdílení vědomostí, pro ten takzvaný brokerage vědomostní a zároveň i úloha občanské společnosti v systémech inovování. Občanská společnost a zároveň odpovědné bádání úloha malých a středních podniků a evropská přidaná hodnota účinného hospodaření se zdroji. Vše jsou to témata, na níž nám nesmírně záleží. Jak už uvedla paní Cabezon Ruiz, náš přístup eh, byl vysvětlen a nyní už máte slovo vy paní, eh, pane Busku, paní Kabezon Ruiz, vážení poslanci, děkuji, že jste mě pozvali na toto služení a že mám možnost hovořit o záležitosti, kterou už se zabývám dlouhá léta, což je společenský přístup či přístup společnosti. Dali jste mi tři zadání. Je to správný přístup, jak poměřujeme dopad a jak se můžeme přizpůsobit tomu nejlepšímu, co je v členských státech, co už bylo dosaženo. Já se o tom zmíním v kontextu toho, co už jsme vybádali, tedy analýzy ex post, systém monitorování, to už provádíme celá dlouhá léta, kde se snažíme poměřovat dopad sedmého rámcového programu. Tam budete mít zprávy, eh, politické briefingy a tak dále, které jsou k dispozici a zároveň se moje závěry zakládají ještě i na těch nejnovějších projektech. Jejichž výstupy eh, budete mít dispozici až za několik týdnů a to je úloha právě organizací občané, občanské společnosti v politikách evropského výzkumu. Je správné e, mít k tomu přístup, který se zakládá na společenské výzvě? Vraťme se do doby před 20 lety. Tehdy jsme měli tři pilíře. Rámcová e, politika, ta sedma, pak e, ta excelentnost, průmyslové vůdcovství a ty sociální výzvy tam byly zcela různé logické systémy uplatněny. U toho prvního pilíře tam to perfektně zapadá do logiky, za níž probíhá univerzitní výzkum. Cílová skupina jsou jednotlivce, nikoli organizace, společenství, společnosti ani země. Ta, eh, pokud bychom řekli, eh, měna, již tam operujeme, je excelentnost, to můžeme poměřit kariérním vývojem a publikacemi a postup je kreativita a výběr, tedy ti nejkreativnější, kteří představí ostatním své skvělé nápady a pak ten postup je vyhodnocován eh, hodnotícími komisemi, panely a tak dále. Tedy vyhodnocení EXPO sedmého rámcového programu nám říká, že opravdu byl tento trh s těmi nejlepšími ustanoven, jsou tam určité zavádějící údaje, ano, ale pokud hovoříme o dopadu na společnost i o výzvě, kterou je to pro společnost, tak opravdu ten předvoj v, obra- v oblasti výzkumu a vývoje je často mm, částečně zavádějící či iluzorní, takže tam musíme bohužel slevit z toho dopadu, chceme-li to nejskvělejší alespoň z pohledu Horizontu 2020, druhý pilíř, to je to eh, vůdcovství ze strany velikých eh, podniků. Tam jde o inovaci a tou měnou, kterou tam operujeme, je zisk a konkurenceschopnost. Poměřujeme ex ante a i ex post, negativní dopady, eh, sociální dopady, to jsou například eh, odpadající pracovní místa. S těmi se často nepočítá, ale musíme si uvědomit, že systém, který se zakládá na maximalizaci zisku, není vždy schopen poradit si se všemi výzvami, které ve společnosti máme. Příklad, mě, máme například oběhovou ekonomiku a hospodaření zdroji, šetření zdroji. A my jsme, e, co by Evropská komunika, e, komunita opublikovali takovou hierarchii, že naší prioritou je vyhýbat vyhýbat se odpadům. A když si to porovnáme s tím rámcovým programem, tak tam je ta vysoká priorita nedosažitelná, protože samozřejmě tam oni chtějí nejdříve tvořit odpady a pak si z toho ale vytvořit nějakou, nějaké prodejné zboží, které mohou na trhu zpeněžit, což jsou odpady, které mají hodnotu. Takže eh, ta, ten ideál, ta ideální hodnota nula odpadů, nevím, zda je prosaditelná. A třetí otázka, je to stále ještě potřeba? Z strukturálního pohledu bych řekl ano. Argumenty mám dva. Za prvé, věda se musí přibližovat občanům a pokud bychom neměli eh, tu výzvu společenskou, tak bychom měli pouze tu autoreferenční vědeckou komunitu, která sedí v těch univerzitách a pak bychom měli ty biznesmeny, kteří se zabývají mm, aplikací v podnicích a pak kde tam funguje ten občan, kde tam figuruje řadový člověk. Musíme z vědy udělat něco, na čem lidem bude záležet. Druhá věc, musíme přicházet s řešeními, tak aby se v reálném světě i něco měnilo. A třetí, tou měnou, kterou budeme operovat, kromě té dokonalosti akademické, kromě zisku, musí být i odpovědnost. A ta by mohla být v tom třetím pilíři. A druhý argument, se kterým chci přijít, musí tam být ta kreativita. Ty první dva pilíře se vždy <coughs> zakládají na vylučování a volbě, na nějaké selektivnosti. Tedy my neintegrujeme občany, naopak se snažíme vybírat, kdežto v tom societálním smyslu bychom mohli postupovat přesně opačným směrem. Druhá otázka, funguje to a jak úspěch poměřujeme. Zkusme jít cestou těch tří argumentů. Jak se budeme snažit poměřovat, že se věda přibližuje občanům a jak se na základě toho věci mění. Jakou úlohu mohou lidé sehrávat ve vědním světě? A my jsme našli šest takových eh, mini cílu. Za prvé, eh, občané mohou být cílovou skupinou, která se účastní toho badání, bádání potom se to zveřejňuje a zároveň i ti občané mohou zveřejňovat své dojmy. To v rámci Horizontu 2020 opravdu uspělo. To funguje, mohlo by se to ještě zlepšit tím, že tam budou diseminační aktivity či motivační prvky, ale funguje to pak občané, co by zdroje dat. To jsou ty občanské observatoře, kde budou i občané zhromažďovat data. Tam jsou sice určité problematické záležitosti týkající se ochrany soukromí, zejména u dat, ale v zásadě i to um, uspělo. Třetí způsob, lidé by mohli být partnery, či organizace občanské společnosti by se mohly stát partnery v těch projektech AP7. To už je nápad několik let starý, ale zatím to nezafungovalo. E, pokud se na to podíváme statisticky, tak pouze 6 organizací zapojených do těch rámcových programů byly organizace občanské společnosti, ale dostalo se jim pouze 1% těch finančních zdrojů, tedy byli to partneři, ale eh, neměli z toho nic. Ehm, cílová skupina eh, mezi těmi projekty eh, v rámci celém programu 6 a 7 nějaká byla asi 16%, většina z nich zmizela, pak máme e, sítě, ale ve většině těchto záležitostí tam není ten evropský argument pro tu občanskou organizaci. Oni totiž dbají na dopad, nejde jim ani o ty fondy z toho výzkumu a jsou tam kulturní rozdíly. E, totiž to, že se musí soutěžit, že musí vědci mezi sebou soutěžit o projekty, to je jim cizí. Takže máme tři další úlohy, jak je možné občany zapojit, které bohužel zatím e, neuspěly, totiž ty takzvané kontrolní organizace ti watchdogs se jim říká anglicky, kde i lidé mohou hlídat, zda něco je prosazováno správně. Ale i to je badatelům cizí. Oni rádi nejdříve si něco vysoutěží, pak si to vyskoumají a pak to zveřejní. Ale občanská společnost, eh, to je jim cizí. Totiž vědci si rádi vyhodnocují něco, co udělal jiný vědec vědec. Ale při nejmenším u toho posouzení dopadu by bylo možné zapojit občanské organizace, a to už máme v tom návrhu na FP7, například stanovování agendy pro rámcový program, to je zatím poměrně netransparentní postup a tam máme mnoho znalostí mezi těmi zainteresovanými stranami a ti by mohli mít konstruktivní připomínky k té agendě a tam by se mohlo nějakým způsobem vzájemně oplodňovat eh, to dění. A pak eh, přicházet s řešeními. Tam musíme pamatovat na to, že přestože se nejedná o lineární, lineární model, tak od objevu do inovace uplyne nějaký čas. Vy totiž něco objevíte, nějakou teorii či jev, tak přece jen to zabere trochu času, než se to přetaví eh, nejdříve na určitý výrobní postup a pak na produkty a služby. A pak ještě závisí na spotřebitelích, kteří buď tedy se jim to bude hodit, nebo ne. A až pak dochází k tomu dopadu. Tedy až na konci eh, této cesty, kde se vše dostane jakoby mm, mezi lidi. 8 až 10 let, takže když hovoříme, že by lidé měli přicházet s řešeními už v té fázi, kde se rozdávají peníze, tak je to s prominutím příliš brzy. Ono to často ten efekt na občany se koná, až když už je z našeho pohledu po všem. Ale máme monitoringový systém, kde se hovoří u ex ante, je potenciální přispění u toho udržitelného rozvoje. O tom určitě víte, protože to jsou ty eh, cíle OSN. Před několika týdny byly vyhlášeny a přes 200 zemí je přijalo. Eh, to se jedná o společenský vývoj a i v rámci Evropské unie, když jde o um, Horizon 2020, to jsou cíle. Možná, že ty cíle už se nedá zapracovat, ale spíš témata. A témata, to už je trochu optimističtější, například zdravé, zdravé životy, spotřeba energetických zdrojů, 60 těch projektů, tedy eh, tři čtvrtě těch příspění, bylo investováno do projektů, které budou mít pozitivní dopad na naplňování těchto cílů. Je příliš brzy to nějak kvantifikovat, ale potenciálně se jedná o slibnou věc. A třetí otázka. Jak můžeme tyto integrativní prvky dále podpořit? ty tři pilíře v současné době jsou poměrně nezávislé. Pokud bychom chtěli ten integrační element eh, podpořit, tak bychom měli tvořit jednak arény pro výměnu vědomostí, pro sdílení. Pak máme problém s tím, jak ty projekty rozdělovat a pak musíme řídit určité krajiny a nikoli projekty, čili něco širšího, než je projekt sám. A poslední otázka, kterou jste mi položili, se týkala příkladu z členských států. Máme jich mnoho. To by mi zabralo eh, při nejmenším dvě a půl hodiny, abych je všechny zmínil. Tedy otázka, vzniká tam evropská přidaná hodnota? To je mnohem důležitější otázka. Zabývá se někdo tím, zda by bylo lepší, aby si to vzala na sebe Evropa, nebo je to lépe ponecháno v rukou členských států? Ta přidaná hodnota závisí na odvětví praxi technologií. Tam jsme provedli studie a ty rozdíly jsou obrovské v závislosti na tom, zda hovoříme o um, investičně náročných investicích do inve, eh, infrastruktury anebo něco žádostivějšího, kde by mohlo dojít na evropské úrovni ke zjednodušení v přístupu k datům, k programům. Tedy odpověď zní ano podržme ty tři pilíře, nesměšujme eh, ten mm, orientovaný konkrétně výzkum e, s něčím jiným. E, přibližujme vědu občanům, e, provážme milenijní či jiné cíle OSN s tím, co děláme a musíme se snažit řídit spíš ve smyslu konceptů a celých šíře střílených polí. Ano, tedy přístup založen na výzvě, společenské výzvě v rámci Horizontu 2020. Děkuji vám Velice děkuji za odpovědi na tyto otázky k poměřování dopadu na příklady kvalitních zkušeností ze členských států. Vše to jsou velice důležité věci pro nás. Děkuji tady, pane profesore. A další téma. Obecně řečeno se jedná o politiku inovací v rámci Evropy, ani ne tak eh, výzkum, spíš inovace a takzvané monobeneficienty ve srovnání s kolaborativními projekty. To byl námět eh, té týkající se Evropské rady pro inovace, tak možná bychom se tady chtěli lépe zorientovat. Paní Wende Sonnevent studovala na Evropském institutu univerzity v Genevě eh, francouzskou jazykovědu, literaturu a evropské studie na Amsterdamské univerzitě. Byla politickou poradkyní na mnoha místech a rovněž i v oblasti výzkumu a reprezentoval pak univerzitu v Gandavě a i zde reprezentuje univerzitu v Gandavě. Jste i představitelkou či tím styčným důstojníkem této univerzity vůči evropským institucím a odpovídáte za vzájemné vztahy, jak se to říká ve vašem životopisu, se strategickými partnery a představiteli ostatních unijních institucí. Tedy to je důležitá věc, jakým způsobem by se měly naše instituce vzájemně propojovat, jak by měly udržovat kontakty a jak by měly působit kompatibilně a e, jak bychom měli podpořit éru. Vy jste rovněž kladným způsobem odpovědná za zorganizování konference rektorů ve Flandrách a zabývání se ve Flandrách unijním výzkumem. Jste předsedkyní společné unijní skupiny výzkumníků v belgických Flandrách a nedávno jste se začali zaměřovat právě na sociální vědy i na Horizon 2020. No to je vše skvělé, ale nyní jde o inovaci, o politiku inovacích a i Evropský, Evropskou radu pro inovace. My o té věci máme rozhodnout. Máte slovo. Děkuji za úvodní vystoupení. Děkuji taky paní Cabezon Ruiz za pozvání. Nejprve krátce o mé univerzitě, než se podívám na výzkum Kenská univerzita na 14. místě v monitorovací zprávě Horizontu 2020 za rok 2014, posuzováno podle finanční absorpce, jsme aktivním členem Evropského združení univerzit EUA a také členem Cezaru. V posledních letech eh, jsme předním ústavem, pokud je o multidisciplinární výzkum v oblasti společenských a humanitních věd. Teď k EIC, Evropské radě pro inovace. Když jsme připravovali toto zasedání, neměli jsme o EIC tolik informací, eh, ale asi nepřekvapí, že přistoupím eh, teď k věci z hlediska tržního výzkumu, protože přesně tím je řízen náš výzkum v Kenské univerzitě. Je to jednak eh, organizace TT a jednak organizace Student Entrepreneurs. Snažíme se vytvořit vazbu mezi EIC a strukturálními fondy. Z hlediska rozpočtu jsme viděli, že pan Juncker vystoupil v září s tím, že žádný rozpočet se nebude přesouvat z výzkumu směrem k EIC ale že budou prostředky eh, směřovat do EFSI. My si myslíme, že EFSI eh, se nesoustředí pouze na inovace, a tudíž bychom doporučovali Evropské, Evropskému parlamentu, aby vyrovnal to seškrtání v rozpočtu Horizon 2020 a vrátil tam ty peníze, které byly převezeny z, do EFSI. Chceme poděkovat Evropskému parlamentu za projevenou podporu, pokud jde o proceduru ročního rozpočtu a seškrtání rozpočtu pro oblast výzkumu a inovací. Poprosím vás, abyste zabránili do budoucna dalším škrtům. Také bychom vás chtěli poprosit, abyste se obrátili na vaše vlastní ministry financí a pokusili se je předsvědčit, aby vnímali investice do výzkumu skutečně jako investice a ne jako náklady. A poslední doporučení, myslíme, se, myslíme si, že je potřeba uznat to, že univerzity spolehají na granty. My totiž eh, nic neprodukujeme, nevyrábíme jako univerzity, nemáme tudíž zisky které bychom mohli vykázat a jak bychom mohli v takovém případě splácet půjčky, která bychom si vzali. Peníze, které byly odebrány z Horizontu 2020 ehm, do EFSI, tak kdybych to zjednodušila, FP6 a FP7 tyto rámcové programy se soustředily na výzkum, zatímco Horizon 2020 spíše na inovace. Proto si myslím, že je na čase správně nastavit rovnováhu a doufáme, že nám v tom parlament pomůže. Je potřeba věnovat větší pozornost výzkumu a nastavit dobrou rovnováhu mezi druhým a třetím pilířem. Máme tady jedno doporučení, a to chci zdůraznit a vlastně i snadné, a to zavést eh, akce v oblasti výzkumu. Máme ten pilíř eh, pro eh, inovace z hlediska dopadu na společnost, ale chybí nám akce v oblasti výzkumu, takže je dobré nastavit správně tu rovnováhu mezi výzkumem a inovacemi v rámci Horizontu 2020. Takže to by byl takový podnět pro vás. A jsou tady další důvody pro zlepšení této rovnováhy mezi výzkumem a inovacemi. Ku příkladu, zavedení výzkumných akcí by mohlo eh, posílit výzkum v oblasti společenských a humanitních věd, eh, což je zase provázáno s prací řady nevládních organizací. My podporujeme v Genské univerzitě multidisciplinární přístup k horizontu 2020, ale myslíme si, že jsme možná zašli až příliš daleko. Vytvoření takovýchto výzkumných by mohlo být také reakcí na, na analýzu networkingu, kde se uvádí, že příliš silné intersektorové vazby mohly mít negativní dopad na inovace. A v neposlední řadě Evropská komise zjevně hovoří o tom, že by bylo dobré přesunout za prostředky do EIC, ale myslíme, my si myslíme, že FT, FET by mělo zůstat v horizontu 2020, nemělo by být přesouváno do EIC, protože by mohlo dojít skutečně k narušení toho pilíře, který se věnuje v rámci Horizontu 2020 výzkumu. Také jsme slyšeli v Bruselu řadu diskuzí o takzvaných monopříjemcích a kolaborativních projektech. Já myslím, že potřebujeme obé, protože eh, monopříjemci projekty tohoto typu ano, se jsou dobře založeni na jasné evropské přidané hodnotě a excelenci. Ale myslím si, že potřebujeme oboje a pokud se zde bude provádět nějaká změna, možná byste chtěli prosadit silnější spolupráci s národní a regionální úrovní. Pak by ovšem bylo potřeba mít na mysli to, že je klíčové zjednodušení. Pokud byste k tomu přistoupili, tak je potřeba mít jednotná pravidla pro celý horizont 2020 a nevytvářet kolem toho další satelitní programy. To už by nebylo žádné zjednodušení. Potřebujeme v Evropě větší integraci, ale také překlenout propast mezi vědou a inovacemi. My to vnímáme na naší univerzitě jako velký problém a když eh, Evropská komise řekla, že Horizon 2020 není fond soudržnosti, tak eh, si myslím, že nějakým způsobem bychom ale té propasti mezi vědou a inovacemi pomoci eh, měli. Takže v krocích Evropské komise, které směřují tímto směrem, ji podporujeme. Samozřejmě, že je to obtížné, a musí na tom pracovat jednotlivé členské státy v podobě strukturálních reform, tak jak to děláme například eh, my eh, ve Flandrech v rámci NCP. Takže prosím o zachování zásady excelentnosti. Dále třeba se zamyslet nad eh, zlepšením systému excelence SOE Možná bychom mohli rozšířit eh, schéma SOE, to bychom podpořili. Usilujeme také o větší synergie mezi strukturálními fondy a horizontem 2020, ale tady je potom zásadní, aby synergie vznikly na úrovni programu a na úrovni strategické, protože v tuto chvíli naše výzkumníci na Ugandské univerzitě narážejí na to, že je tady řada rozdílů v terminologii jednotlivých programů a tím pádem eh, například nejsou zesouladěny jednotlivé harmonogramy nebo systémy účetnictví jsou eh, hodně odlišné. V tuto chvíli je tedy velice nesnadné dosahovat synergií které by bylo možné nastavit jednodušeji. Co není dobré podle nás, eh, je zvyšovat rozpočet na networking a cestovní výdaje v rámci Horizontu 2020, abychom překlenuli tu propast mezi vědou a inovací. My si myslím, že v rámci KOST už na to je dost rozpočtu, stejně v CSA. Spíše bychom chtěli lépe zmobilizovat ty stávající rozpočty a tím eh, ten nedostatek financí překlenout. Horizont 2020 je o výzkumu a inovacích v prvé řadě, takže na to by předně ty finanční prostředky měly jít. Genská univerzita, jak už jsem řekla, hned v úvodu eh, je eh, v popředí kolaborativního výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Eh, propojujeme věce v této oblasti napříč Evropou. My jsme začali s kolaborativním výzkumem právě v oblasti společenských a humanitních eh, věd. Zatím jsme to nerozšířili na multidisciplinární výzkum. My si myslíme, že komise v tuto chvíli, pokud jde o integraci společenských a humanitních věd, je teprve na začátku celého procesu, takže eh, mám pocit, že v Gentu skutečně jsme trochu kupředu, vepředu. Co bychom mohli formulovat za nás jako doporučení je, že především jde o kvalitu. Ta je alfou a omegou. Není na naší univerzitě žádného výzkumníka, který by eh, řekl, že nejde o nic jiného než, než o kvalitu. To je skutečně prvořadé pro všechny naše projekty. Další věc, nad kterou byste se měli mm, zamyslet, je e, zacílit e, lépe rozpočty v rámci stávajících KPI. Monitorovací zpráva o výzkumu ve společenských e, a humanitních vědách hovoří o možnosti zavést cílený rozpočet. Další možné doporučení je otevřít se režimu SME Innovation, otevří tento mm, režim také pro nevládní organizace. Myslím, že by bylo dobré se přiblížit tímto jak malým a středním podnikům, tak nevládním organizacím. A jak už jsem řekla před chvílí, výzkumné akce by nám tady také mohly pomoci, takže opět bych o ně prosila. A také by bylo dobré zlepšit kvalitu ESR. My podporujeme doporučení IGLO. Nemá smysl zabíhat do podrobností, ale pro společenské humanitní vědy a výzkum v těchto oblastech ehm, je důležité zakomponovat eh, tento výzkum do dalších výzkumných oblastí. Víme, že komise pracuje na lepší definici dopadů výzkumných eh, projektů a do toho se zapojují i výzkumníci z oblasti SSH. A poslední slide. Pokud jde o prostor ERA a finanční nařízení, tak tady je klíčové slovo zjednodušení. Pokud jde o formuláře žádostí, pro výzkumníky v rámci Horizontu 2020. V posledních eh, letech tam byla doplněna řada kolonek, pokud jde o ERA. My ERU podporujeme, ale někdy by bylo pro výzkumníky samotné snažší, kdyby kolonky, které možné vyplnit na úrovni institucí, už byly pro ně předvyplněny. nebo pokud jde o eh, značku HR Excellence, to je oblast, kde by Evropská komise mohla spolupracovat s příslušnými institucemi a předvyplnit ty kolonky, tak abychom snížili administrativní zátěž pro výzkumníky a podpůrné úřady nebo organizace eh, výzkumníků. A poslední věc týkající se finančního nařízení komise navrhuje Eh, DG, aby DG pro rozpočet eh, vypracovalo financování založené na výsledcích, ale my tímto způsobem můžeme velice obtížně pracovat v oblasti výzkumu. Také navrhují využívat eh, na modelu zjednodušených nákladů místo současného systému skutečného proplácení nákladů. Na naší univerzitě přesně nevíme, kdo přišel s tím novým názvem model zjednodušených nákladů, protože podle nás by to bylo přesně naopak. Byla by to veliká zátěž, my bychom byli proto zachovat stávající systém a v rámci toho stávajícího systému bychom mohli začít pracovat více na tom zjednodušení nákladů. Pro některé partnery a některé režimy, například pro ceny, nebo jednotkové náklady, nebo u klinických testů. By asi bylo dobré přijít na model zjednodušených nákladů, ale obecně by to pro Horizon 2020 fungovat, ne, nefungovalo dobře, takže bychom byli rádi, kdyby parlament mohl tento nápad DG pro rozpočet zarazit. Děkuji. Děkuji vám. Já teď poprosím o první poznámky ze strany eh, paní Cabezon Ruiz. Prosím, děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat oběma řečníkům za jejich vystoupení a chtěla bych eh, <clears throat> položit jednu otázku především prvnímu řečníkovi. Vy jste zdůrazňoval eh, to, že je potřeba se obecně otevřít a e, dodržovat zásadu excelentnosti a orientovat se na občany, na dopad na společnost. E, já si myslím, že ten dopad, celospolečenský dopad výzkumu je také, je opravdu velice důležitý. A s tím souvisí moje otázka a to je, jak měřit takovýto dopad a také, jak byste chtěli zavést a kritéria pro hodnocení projektů, jak při tom hodnocení projektů ty projekty hovoři, eh, hodnotit právě z hlediska celospolečenského dopadu. Protože často například může docházet eh, v případě zavádění některých inovativních řešení ke ztrátě pracovních míst, takže nevím, jestli toto může být určité měřítko. Zkrátka, jestli máte nějakou představu, jak horizontálně měřit eh, celospolečenský eh, dopad eh, a zda si uvědomujete výzvy, před kterými bychom tady stáli v oblasti vědy, výzkumu a inovací. A druhá otázka na paní Sonneveld. Vy stojíte před celou řadou problémů, které jste popsala. Já bych se podívala na otázku financování podle dosahovaných výsledků. Vy jste říkala, že to může vytvořit veliké obtíže pro podobné instituce, jako je Genská univerzita. Rovněž e, problémy v tom, že se často dotace nahrazují půjčkami, o tom jste také mluvila. Jak bychom tedy mohli řešit ten problém, kdy jsou eh, dotace nahrazovány půjčkami v příštím rámcovém programu a k tomu financování na základě výsledků, jak si myslíte, že bychom mohli ty výsledky měřit? Existuje nějaký způsob? A já nevím, jestli tady jsem to položila dostatečně jasně, ty své otázky. Je to v pořádku? Ano, děkuji. Ještě se obrátím na kolegy. Zda mají nějaké dotazy. Paní Kudrická je zpravodajku za EPP, prosím. Ehm, bardzo, bardzo děkuji za te... Srdečné díky za tyto přednášky. Jedná se o nesmírně poučné záležitosti. A výslovně chci poděkovat rovněž kolegyni Cabezon Ruiz za zajímavý, eh, zajímavou misi do Španělska a Portugalska, kde jsme se sešli s rektory, s institucemi, s výzkumnými instituty právě ve Španělsku a Portugalsku. A i oni nám popsali, jak z jejich pohledu vypadá Horizon 2020. Já mám dojem, že bychom měli začít otázkou, k čemu by měl vlastně ten nový rámcový program být. Pokud se soustředíme pouze na těch návrzích, které jsme si vyslechli od eh, paní přednášející z Gandavské univerzity, tak si můžeme říci, že vlastně to už jsme slyšeli mnohokrát. Na druhé straně, pokud bychom chtěli vypracovat novou koncepci nového rámcového programu a zároveň vypracovat i kvalitní parlamentní zprávu o vyhodnocení Horizontu 2020, tak se musíme na úvod zamyslet, k čemu má ten nový rámcový program být čeho by měl dosáhnout. Vyrovnání šancí, e, zlepšení účasti mimovládních organizací, nevládních organizací. Mně se to líbil, ten, líbilo ten nápad, ale mám dojem, že tam máme třeba kohezní fondy, které by tam měly přispívat v té záležitosti u nevládních organizací. Tento rámcový program by měl se snažit zacílit na to, aby se Evropská unie nikoli pouze vyvíjela ve smyslu růstu HDP, ale aby se stala i z technologického pohledu konkurenčně schopnější, nikoli pouze ve srovnání s USA, ale například i s Čínou a s jinými hráči. A v návaznosti na to, co hlavně potřebujeme, je zaměřit se na lepší konkurenceschopnost i v oblasti výzkumu a vývoje. No a samozřejmě, že tam se můžeme zamyslet na to, nakolik by mělo jít na čistý výzkum a nakolik právě na ten aplikační výzkum, nakolik na sociální aspekty v rámci výzkumu, tam s vámi souhlasím, že se to musí ještě promyslet. Ale co považuji za nejdůležitější, je, aby ta excelentnost, ta kvalita evropského výzkumu rostla, ale i díky tomu, že co nejvíce těch potenciálních vědců, kteří doposud ať už nedosáhli na granty nebo jich prostě nevyužívali, ať už na ten výzkum k zavádění do praxe nebo na ten původní výzkum, aby na ně dosáhlo, aby se snižovaly regionální disproporce, abychom dosáhli toho, že ta kvalita toho výzkumu se bude zlepšovat všude v EU a nikoli pouze na některých místech. A to by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy. Protože podle toho, jak vyřešíme tuto otázku, tak se bude řídit pak tím i celá filozofie našeho dalšího rámcového programu, našeho přístupu k tomu programu. Pokud opravdu rozšíříme um, ten rámcový program i na nevládní organizace a smícháme tím ten hrneček těch fondů i s kohezními fondy, tak eh, se dostáváme jinam. Děkuji, říká předseda a jako další paní Kristina Libacka. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji vám, pane předsedo. Abychom byli schopni kvalitním způsobem vypracovat nový rámcový program, je třeba velice pečlivě si nejdříve pojmenovat problémy a trable, které neustále se objevují v současném horizontu 2020. Já jsem si vás vyslechna s nesmírným zájmem, ale naši oba přednášející se vyjadřovali k této záležitosti na základě těch projektů, které uspěly, které účinným způsobem se přizpůsobily tomu horizontu 2020, ale co mě zajímá je například velice mizivá úspěšnost v určitých sektorech, v určitých oblastech a pak stále ještě neznám odpověď na otázku, odkud pramení obrovská průrva mezi intelektuálním potenciálem občanů v některých státech a nízkou efektivitou při uh, čerpání z fondů v této oblasti výzkumu a vývoje v horizontu 2020. Tam totiž vůbec nejde o to, že by v některých členských státech byli méně intelektuálně schopní lidé, vědci, já nevím, je to tím, že tam je nesprávné jakoby zázemí, kteří ti lidé mají. Možná, že je tam příliš roztříštěna ta akademická obec. Možná, že tam chybí tradice při spolupráci vědců s ekonomy. No ale nějaké faktory tam budou a ty my si musíme pojmenovat, musíme jim přijít na kloup. A pak ještě druhá věc, o níž jste se zmínili. Tam je to rovněž nesmírně závažná věc. Já chápu, že máme určité formální překážky, mezi, které brání v plné synergii strukturálních fondů na jedné straně a horizontem 2020 na straně druhé. Ale to, že tam ta synergie neexistuje, tak znamená v praxi mrhání. Já vám dám příklad. Centrum pro protonovou léčbu to je zároveň výzkumný ústav a zároveň současně něco, co má sloužit i nemocným občanům, léčit. A to, že existuje, by mělo být tím nejlepším příkladem pro synergii těchto dvou přístupů. Tak to, to musí být i jinde, takže my to musíme usnadňovat, tento přístup. Děkuji vám. Děkuji paní za vypověď. Děkuji vám za tato slova, paní kolegyně. A nyní Stínová. Stínový zpravodaj za zelené, pan Maragal. Sí, gracias. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady probíhá otázka velice zajímavá a pro nás všechny velice důležitá a já se to pokusím trochu schrnout. Sám sebe se ptám, zda máme před sebou opravdu silný program. Říkám si, že ano, vyplývá to i z toho, co tady zaznělo, ale tento program zároveň ukazuje na určitý nedostatek eh, obsahu eh, v oblasti politické. A to si myslím, že je tady předmětem hledání našich, eh, všech našich misí, které jsme absolvovali a rozprav. Eh, chceme tu eh, rovnováhu mezi konkurenceschopností, soudržností a excelentností. Chceme rovnováhu mezi výsledky, které se budou pak pro, převádět na úroveň členských států a budou vymazávat rozdíly, které tady jsou a budou pomáhat těm odvětvím, kde je to potřeba a kde už je velká kapacita a potenciál eh, směřující k excelentnosti. Zabýváme se problémem nedostatečné úspěšnosti a říkáme si, je to selhání tohoto programu nebo ne. Když se vezmeme v potaz eh, tu reálnou kapacitu eh, inova, inovovat. Eh, vy jste říkali, že je tady propad mezi vědou a inovací. Možná bychom se měli zaměřit právě na tuto technologickou propast a snažit ji řešit větší podporou univerzit zabývat se jejich obtížemi, na které narážejí v, eh, v sedmém rámcovém programu. Když jste hovořila a hovořili o konkurenceschopnosti a excelentnosti, tak musíme myslet na to, že tady by měly správně být i multiplikační efekty financování v jiných oblastech. Tak eh, jako například eh, multiplikační efekty mezi primárním výzkumem, medicínou, zdravotnictvím. Tady ty výsledky zatím nejsou eh, dobré, byť eh, investované prostředky nejsou eh, bezvýznamné. Mohli bychom jmenovat projekty bojující s cukrovkou, eh, stařeckou demencí, eh, onemocněními souvisejícími s chudobou. Tato onemocnění všechna ztrácejí, prohrávají v programu Horizon 2020. A já, já už budu končit, pane předsedo. Tento program je opravdu silný ale říkám si, jestli dostatečně doplňuje tento program vnitrostátní programy, anebo se naopak je snaží nahranit či zastoupit. A nevím skutečně, e, jak to je. Při některé členské státy se možná potom spoléhají na ten evropský program a myslí si, že za ně vyřeší všem. Takže do budoucna musíme na sebe vzít eh, riziko toho, že budeme opravdu dělat politickou práci a budeme hledat rovnováhu mezi skutečnými inovacemi a výzkumem. Pan předseda přerušuje řečníka, skutečně velice zajímavý příspěvek, ale nemáme na to čas. Nyní paní Věrník, stínová zpravodajka za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat oběma řečníkům, protože to byly velmi zajímavé prezentace. Vycházíme z principu, že Horizont 2020 by měl eh, udrž, zachovávat tyto principy i do budoucna, protože jsou skutečně zásadní pro výzkum a zásadní pro Evropu, kde musíme zdůrazňovat naši konkurenceschopnost eh, vzhledem eh, k zbytku světa, podporovat růst Eh, ochránit duševní vlastnictví a myslím si, že Horizon 2020 v tomto hraje zásadní roli. Předchozí řečník se zmínil o určitých členských státech, které mají tendenci nahrazovat svůj vlastní výzkum programem 2020. Já si tedy kladu otázku, jak bychom mohli přispět k tomu, abychom nadále podporovali rozvoj prostřednictvím fondů nebo jiných nástrojů, které automaticky nevyplývají z horizontu 2020, ale které vyplývají nebo které patří do působnosti členských států, abychom zdůraznili význam eh, výzkumu. Potom bych měl ještě další, měla další otázku na prvního řečníka. Ve vaší prezentaci jste se zmínil o financí financování některých odvětví ve srovnání s ostatními programy. Hodnotil, hovořil jste o určitých skromnějších, menších iniciativách. Úplně jsem nepochopila tedy ten landscape, ten pojem, který jste použili. Děkuji. Třetí téma to budou synergie a národní budování kapacit dvourychlostní Evropa a čtvrté téma, jak identifikovat nové výzkumné výzvy a nástroje v rámci Evropské inovační rady směrem k FP9. Takže tím jsme vyčerpali seznam řečníků a teď vás požádám, abyste zareagovali. Můžete vystoupit v tom stejném pořadí. Tak nejprve obecně, jestli řeší rámcový program to, na čem lidem záleží. Je to jenom konkurenceschopnost, nebo se zajímají o politické záležitosti a jaké takové záležitosti rámcový program řeší. Když se podíváme blíže na pilíř společenských výzev, tak řeší se tam ty správné výzvy, ty správné problémy. To je tedy první otázka. A Podívejme se, jak to vypadalo v předchozím eh, FP7, kde došlo k navýšení v oblasti zdravotnictví nikoliv, nebo klimatických změn, nebo v mobilitě. Skutečně mají eh, Evropané největší zájem o tu mobilitu, kde eh, se navyšovalo, je to ta výzva, před ní stojí evropští zákonodárci a kterou řeší se svými občany, voliči, když se s nimi rozpráví. Opravdu se stěžují především na dopravní zácpy, je to největší náš problém. Druhá otázka je dobře integrována občanská společnost a já se teď tady neptám nebo nehovořím o financování eh, těchto organizací, zda mají nárok na větší podíl z toho koláče, ale zda jsou integrovány jako cílové skupiny, a nebo mají také nějakou rozhodovací pravomoc v celé hře. V tuto chvíli nemají. Takže pokud se chcete přiblížit lidem, dejte jim nějakou konkrétní roli. Otevřeme se, otevřete se, jak eh, O tom mluvil pan komisař Moedas. Otevřete se lidem. Když hovoříme o způsobu financování, tak Horizont 2020 eh, v podstatě jde o projekt eh, zadávání zakázek pro infrastrukturní eh, projekty typu budování dálnic. Když budujete dálnici z Vídně do Prahy a rád z Vídně cestuji do Prahu, tak ta dálnice by byla dobrá, víte, kam směřujete, odkud, kam by to mělo vést a pak ji můžete tedy vybudovat a přesně tímto způsobem fungují ty celospolečenské výzvy. Ale nemění se nám tady třeba průběžně ty cíle, není tady nějaká větší dynamika, než jak se ve skutečnosti eh, namlouváme. To jsou ty velké otázky. Teď eh, logika nižší úroveň. Skutečně dosahujeme těch výsledků, kterých si přejeme, přinášíme konkrétní výsledky. Kdyby ano, tak můžeme takto opravdu odpovědět, říct si ano, přinášíme vám nová pracovní místa, růst a technologie, plníme své cíle. Ale přesto můžeme eh, riskovat, eh, že nebudeme mít dostatečný kontakt s lidmi a nebudeme vědět, na čem jim opravdu záleží. Takže ono nejde jenom o naplňování výsledku, ale jde o celý ten proces tvorby eh, té technologické krajiny v abstraktním slova smyslu. Pak tady byly konkrétnější otázky týkající se faktorů, které přispívají k úspěšnosti. Já myslím, že tady panuje určitý mýtus ohledně těchto faktorů. Je potřeba podívat se na úspěšnost návrhů, které se dostanou přes nějaký minimální práh, eh, protože vemte si člověka, který eh, poprvé předkládá svůj eh, návrh, možná, že neuspěje a bude to mít dopad na, na, na úspěšnost. Zkrátka Horizon 2020 a FP7 byl zaplaven výzkumníky, kteří nemají žádnou kariéru na národní úrovni. Pak otázka eh, na e, Evropskou třináctku proč dostávají více peněz eh, ze systému. My jsme vedli slyšení eh, s představiteli Evropské třináctky. Někteří říkají, že to je také vyspělostí národního inovačního systému že někde je tedy ta vyspělost nižší a tím pádem nedokážou předkládat eh, dostatečně vhodné projekty, ale možná, že někde ani není ta potřeba je předkládat. K určitému odlivu mozku dochází, ale je to spíše ze zemí kolem středozemního moře, pokud jde o eh, modely eh, mobility v rámci akce Marie Curie Sklodovská, tak je to z jeho směrem na sever a nikoli v obačně. Eh, Francie, Rakousko jsou spíše eh, takové transitní země a všichni směřují směrem do Spojeného království, což se asi změní po Brexitu. Zda dochází k odlivu mozku, ne, nebo spíše rotaci mozku, to je otázka, je důležité sledovat, zase ti lidé pak eh, zase zpátky vracejí a to už je oblast nastavení správných pobídek. Pokud jde o efekty koncentrace a strukturální fondů, někdy ano, můžete najít, dospět k dojmu, že některé politiky Evropské unie jdou proti sobě. Jednou z nich jsou tedy strukturální fondy a druhé fondy na základě excelentnosti. Ale já si myslím, že bychom neměli udělat z rámcového programu fond strukturální. Tyto nástroje by měly zůstat takto purifikovány a ještě bych doplnil, že nejde o otázku různých zemí, ale spíše otázku rizika. Když tam je větší koncentrace, větší koncentrace mozku a kapacit eh, a pak přijdete o tu zemi, tak eh, samozřejmě odolnost celého systému klesá, takže myslím, že by mělo jít především o tu odolnost systému spíše než o financování směřující do té či oné konkrétní země. Děkuji. thank you for... Děkuji vám, pane profesore, děkuji za tyto odpovědi. A nyní paní Sonneveld. Ano, děkuji za ty otázky. Jedna z nich se týkala motivace. Jak motivovat členské státy, aby investovali do výzkumu? Jedním z řešení může být například pozvat členský stát, aby přispělo částkou a zároveň i určitými principy a pravidly účasti a pak bude v rozpočtu větší částka z určitého členského státu, která bude použita jako dofinancování, dodatečné financování. A to pak může motivovat členský stát, že on věnuje ty peníze na nějaké projekty, které tento členský stát výslovně zajímají a jak ale v tom horizontu je to pak naplňováno. Další otázka se týkala, proč některé země v rámci horizontu jsou méně výrazné než jiné. A proč tam mají méně projektů například? Z pohledu naší univerzity často jde o to, že my sdílíme s unijními kancelářemi v celé Evropě naše nejlepší postupy, doporučené postupy i ohledně podpory. A jedna věc, kterou jsme objevili, spočívá v tom, že když my popíšeme, jak organizujeme například podporu projektů a pak si vyslechneme ostatní, to je obrovsky užitečné. Univerzity se setkávají a snaží se jedna dohonit druhou. Pak jsou programy, které vypracovaly naše nacionální agentury pro financování výzkumu a vývoje ve spolupráci, totiž navštěvují se vzájemně a i potenciální beneficienti grantů přijíždějí k nám, do Gandavy nebo jinam v Evropě a tam mají možnost v praxi se přesvědčit, jak to pak funguje a jakým způsobem, nějaké typy a triky, jak sepsat kvalitní návrh, který má šanci uspět. Pak otázka na změny toho horizontu. My, když jsme viděli ty audity ex post u toho rámcového programu 7, tak si říkáme, ten zafungoval, tak proč něco změnit? FP7 přispěl k tvorbě pracovních míst, eh, přispěl k HDP evropských zemím, tedy proč jej měnit? U horizontu se sice čeká, že bude ještě lepší, protože se má zaměřit na inovaci, ale tam není moc třeba nic měnit. Pak byla otázka týkající se půjček tady paní poslankyně, u univerzity v Gantavě to vypadá tak, že tam se jedná pouze o studenty, případně ty startupy a e, podniky, mikropodniky typu spin-off, které využijou určitou technologii. Tam se jim to může hodit. My nejsme vyslovně proti půjčkám, spíš jsme proti tomu, aby se rozpočty na výzkum využívali k tomu, aby se pak z toho ufinancovávaly půjčky. Myslíme si, že EIC by mělo být součástí všeho a že je tam určitá mezera, že srdcem horizontu by rozhodně měl zůstat výzkum a inovace. Děkuji. Děkuji všem expertům, děkuji všem panelistům i řečníkům. Třetí téma, budování kapacit, koheze Evropy dvou rychlostí. To je vlastně otázka. Koheze nebo Evropa dvou rychlostí? A nyní se obracím na pana Křištova Klinceviče, profesora a zástupce ředitele který řídí univerzitu ve Varšavě. Jedná se o technologie, má veliké zkušenosti z Polska, Finska i Spojeného království v oblasti řízení výzkumu. Velice zajímavé z našeho pohledu před několika lety jste byl rovněž čtenem výkonného výboru pro technologie OSN a jste odborník na oblast výzkumu a inovací, totiž observatoř, která se snaží dosáhovat na excelentnost a projekt společného výzkumného střediska Evropské komise se propracovával. Tady zpravodajem jste byl pro maďarský systém řízení inovací a v současné době jste ředitelem pro dobu určitou u Evropského institutu pro inovace a technologie v potravinářství pro severní Evropu, tedy vývoj evropského potravinářství. Rovněž odpovídáte za novou komunitu pro znalosti a inovace KIDS a to se rovněž týká potravin. Listopad roku 2016 začal tuto činnost, tedy opravdu nedávno. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Byl jsem požádán, abych se zabýval dvěmi různými scénáři, totiž jak vypadá vzájemný poměr mezi synergií a dvourychlostní Evropou. Ono už se to vlastně v tom předchozím panelu částečně projevilo. Tento aspekt pan předseda laskavě se zmínil o tom, že jsme před dvěmi týdny slavili obrovský úspěch, který byl praktickým příkladem synergie v evropské výzkumné oblasti. Nevím, zda vidíte tu rodinnou fotografii, to je možná jedna z posledních, totiž šťastní, úspěšní příjemci velkých programů, výzkumných programů z Německa, Švýcarska, Nizozemska, Španělska, Polska a celé řady jiných zemí. Jsou zde společně, snaží se společně z toho, že se jedná o unijní projekty, dobít nějakou dodatečnou synergii. A zároveň, když se na vše podívám statisticky a zmíním zde určité údaje, tak ten obrázek vypadá jinak. Podíváme-li se na statistiky a porovnáme-li, jak ty fondy kam putují a porovnáme-li si Horizon 2020 s tím, jak si vede výzkum a inovace, tak se obávám, že hypotéza, že stále ještě existuje dvourychlostní Evropa, je bohužel potvrzena. Tedy eh, první 200 žádostí o finance v rámci Horizontu 2020. Evropská třináctka dostala méně, prostředků než neunijní země, které těžily z horizontu. Tedy asi něco přes 5%. Některé země mají méně vyspělé trhy eh, pro eh, výzkum a vývoj. Děkuji panu profesoru Martinocimu, může to zmínil. Já si nejsem jistá, všech 13 evropských zemích trpí tímto konkrétním problémem ale podíváme-li se na to, jak se situace mění, tak zjistíme, že v období 2006 až 2015 tak Evropská 13 zvýšila podíl financování na výzkum a vývoj a rovněž i inovativní výstupy, například vědecké publikace. A když si to porovnáme se statistikami Evropské patnáctky, tak zjistíte, že ten poměr dává Evropské třináctce mnohem vyšší pozici. Pak se můžete podívat i na úpravu těch dát, které pokrývají inovační výstupy. Teď si porovnáme různé typy inovačních výstupů s fondy Horizontu 2020, které byly různým zemím přiznány, tak hypotéza, že bychom si řekli, ta excelentnost by měla vypadat zhruba stejně v Evropské 15, tedy to je ta modrá část, a Evropskou 13, tedy ta oranžová část, tak zjistíme, že u různých datových sád objevujeme opravdovou disparitu, například v oblasti publikací na tisíc eur tak Evropská třináctka si vede mnohem lépe než Evropská patnáctka. Pak, když hovoříme o těch citacích, o těch odkazech, když si to normalizujeme z pohledu fondů, které ty země dostávají v rámci horizontu, tak zjistíme, že ty země, které dostávají většinu prostředků, nejsou až tak účinné v oblasti inovací, jak by se zdálo. Stejně tak se to projevuje u těch takzvaných domácích patentů, například v Německu. Pouze je to jinak. A pak ještě vývoz těch vyspělých výrobků. To jsou samozřejmě relativní údaje, které jsme upravili z pohledu prostředku přiznaných v rámci Horizontu 2020 v těch prvních tří letech, jak ten projekt fungoval. Ale pokud bychom ty prostředky rozdávali stejnou měrou pouze na základě excelentnosti a inovací, tak by ty rozdíly neexistovaly. A tady vidíte, že opravdu ty rozdíly tady jsou. Já pocházím z Polska, mohu vám prakticky zde uvést zejména takový bolestivý příklad. Polsko téměř zdvojnásobilo své výdaje na výzkum a vývoj za posledních deset let a rovněž i vůči e, růstu HDP. To dvojnásobně vzrostlo. Zároveň jsme byli schopni naplnit očekávání nadefinovány Evropskou komisi a současně jsme se účastnili toho diskurzu o finanční podpoře horizontu, takže už jsme v té skupině zemí, které utrácejí více než 1% HDP na tuto činnost. Ale zároveň ten poměr polských beneficientů v tom šestém a sedmém rámci klesal. Takže i když vidíte silný, jasný růst z pohledu národních prostředků, které jsou věnovány pro výzkum a vývoj, když se podíváme na vše z pohledu rámcových programů, tak to běží přesně opačným směrem. Jak to vysvětlit? Máme několik způsobů. Za prvé, asi nejlépe to vysvětlíme, když budeme citovat biomedické výzkumníky z Londýna který se sami zmiňují o tom, že způsob, jak si Horizon 2020 snaží poradit s otázkou odměňování výzkumníků ve středoevropských či východoevropských zemích, je výslovně východoevropský skandál, kde se nedostatečně investuje, protože některé země té třináctky byly přímo vybízeny, aby odměňovali na základě výsledku na základě eh, toho, s čím někdo přijde. A v Polsku to taky tak bylo. Ale tady jsme vlastně trestáni za to, že jsme odměňováni podle výsledku, protože základní plat je omezený a pak eh, výzkumníci dostávají prémě, ale to nesprůměrňuje jejich plat a neuznává se v rámci Horizontu 2020 jako plat. Další způsob, jak můžeme vysvětlit problém odměňování a mest, je velice konkrétní, pochází rovněž z Polska. Nedávný příklad, který uvedl um, ředitel našeho Národního výzkumného úřadu a ten vysvětlil, že u mnohých grantů ERC dává smysl spíše se ucházet o národní e, dotaci než o tu evropské, protože ty platy, které budou mít, pokud budou výzkumníky v rámci ERC, budou mnohem nižší, než pokud e, budou pracovat v rámci národního státního grantu. Takže určitě je tam něco nesprávně nastaveno. Pokud to tak má i fungovat. Otázka mimo mikrofon. Christian, Christian, we will have a questions. Question. I think we, we, uh, Christian, uh. we will have a question time. Pak bude čas na otázky, říká pan předseda za 15 minut. And of course the, the, the issue... No a samozřejmě, pokud hovoříme o otázce odměňování a mest, není to žádná novinka, neustále si dopisujeme s různými zodpovědnými činiteli, snažíme se vše vysvětlit, že on to má dopad na všech 13 eh, členských států. A zatím se tím Evropská komise ještě nezačala zabývat. A já, když hovořím z pohledu univerzitního badatele výzkumníka z východní Evropy, my lidé na univerzitě, tam je to snadné tam oni jsou přesvědčeni, že o ně nikdo nemá zájem, že to nikoho nezajímá. A nebo dokonce, že o to někdo má zájem, aby se o tom vůbec nehovořilo, o té záležitosti. Právě nedávný problém vyhřezl v jednom z těch 13 členských států, a to byl spouštěč pro interpelaci jednoho evropského poslance, totiž v Rumunsku. Tam jsou výzkumníci v univerzitě Babersbolia a ti se rozhodli nepodepsat grant v rámci Horizontu 2020, protože objevili, že rozpočet, který jim byl s jistotou přiznán, nestačil ani na to, aby jim pokryli jejich osobní náklady protože jejich platy jsou výkonnostně propočítávány. Takže jeden problém to je ohodnocení těch výzkumníků. Ale pak ještě zásadnější věc. Představte si, že máte třídu a tam máte 15 dětí v té třídě a ty si společně celá dlouhá léta už hrají. A pak tam přizvete dodatečných 13 dětí a snažíte se těch 15 přemluvit, aby si hráli s novými spolužáky. No a mnozí z nich prostě nemají zájem. Hlavní problém, jehož jsme svědky, skutečný problém pro výzkumné instituce z střední výscho- východní Evropy, z těch nových členských států, často spočívá v tom, že nejsou ani zvány, nejsou doporučovány jejich představitelé nejsou doporučovány za členy konzorcí. To je každodenní zkušenost. Eh, paní Sonneveld eh, zde řekla, že nemáme potřebu dodatečných rozpočtových prostředků pro to, ten networking, pro to prosítění. Já mm, bych eh, souhlasil, my nechceme do, datečné peníze na ty cesty, ale chceme, aby si nás někdo všiml, aby zjistil, že i my jsme excelentní, že i my můžeme v těch konzorcích něčím přispět. Ale když se podíváte na analýzu toho networkingu, tady vidíte ty modré čáry, které tvoří velice hustou síť partnerství. Tam máme těch 200 výzev v horizontu 2020. A jak to vypadá mezi eh, Evropskou 15 a pak ještě, jak se to prosituje s tou 13. A pak máte konkrétní členské země a bohužel tam se ukazuje, že země jako například Španělsko nebo Řecko jsou zvany, zvány mnohými konzorci. Tady vidíte ty červené čáry to jsou opakované kontakty mezi různými zeměmi v horizontu 2020. A pak se ukazuje, že Maďarsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko prostě nejsou vůbec zvány, takže ani nemají šanci, aby jim eh, tyto Eh, prostředky prospívaly. A Evropské technologické platformy, tam z těch 630 platform pouze 9 má členy z té Evropské třináctky. Tedy méně než 6 tam je členů těch řídících orgánů ze střední Evropy. A když si představíme konkrétní finanční nástroje, v rámci horizontu, tak Evropská komise by asi zdůraznila význam šíření excelentnosti, účasti v těchto tělesech, ale bohužel se ukazuje, že více než 50 těchto finančních prostředků putuje e, směrem k Evropské 15. A to je velice nešťastné, protože se to většinou prezentuje jako mm, pomoc té 13. No a konečně, jakým způsobem se zabývat těmito bolístkami či výzvami v oblasti toho, jak byl celý horizont navržen. Já bych měl tři nápady. Za prvé, jiná pravidla, která umožní těm zatím nefunkčním systémům se změnit tak, aby to odměňování bylo spravedlivější po celé Evropě. Druhý nápad, prosazování uh, účasti excelentních partnerů ze všech částí Evropy v těch výzkumných konzorcích. Například eh, to, co jsem zde uvedl, to je určitě příklad, který má obdobu eh, v diskriminaci pohlaví. To je čistá nerovnost. Máme 15 evropských členských států, které nezvou těch 13 členských států, aby se u nich účastnili konsorcí. A pak, když hovoříme i o strukturálních fondech, ty by se zde rovněž hodily. Děkuji, říká předseda. Pan Inaki San Sebastian, ředitel Technalia pro výzkum inovace jmenován v březnu letošního roku, před půl rokem. Předtím byl průmyslovým inženýrem v univerzitě v Navaře a má masters z univerzity v Deusto a rovněž je absolvent manažerského programu v podnikatelské škole 16 let už pracoval pro Atronic, to byl rok 2008 až 2010. Pracoval na stanovisku ředitele pro technologické záležitosti v korporaci Technalia a vytvořil osm technologických center, rovněž je členem dozorčí rady několika spin-offů a je členem klastru podnikatelských združení a tak dále. Velice zajímavý životopis. Jakým způsobem můžeme pojmenovat nové výzvy v oblasti výzkumu a i rovněž nástroje jako migraci, obranu a Evropskou inovační radu? jak bychom se tím měli zabývat. No, ta Evropská rada pro inovace, to je spíše nástroj než výzva, ale každopádně je to něco, čím se zabýváme na cestě k FP9. Okay. Eh, buenas tardes a, a todos. Dobré odpoledne. Děkuji eh, za tuto příležitost eh, představit tady ne tak přímo technálii, ale spíše to, že jsme organizací, která zastupuje na 300 různých eh, technologických center a výzkumných eh, institucí, takže jejich jménem tady dnes eh, vystupuji, tedy Združení EARTO. Nejprve stručně o technálii. Technálie se věnuje aplikovanému výzkumu a vycházíme eh, z filozofie společných center, tak eh, jak to odráží Združení ERTO, což je združení združující 23 států a na tisíce, 150 tisíc eh, jednotlivých výzkumníků. Společným cílem je dosáhnout toho, aby evropský průmysl byl konkurenceschopnější. A tímto bych chtěl navázat na některé otázky, které tady již zazněly, například, jaká, jaký by měl, jaké by mělo být poselství a poslání rámcového programu. Já si myslím, že rámcový program eh, musí být provázán se zlepšením konkurenceschopnosti evropského průmyslu, protože je obtížné odpojit eh, konkurenceschopnost eh, a kvalitu života od pokročilé společnosti v oblasti sociální. Takže my si myslíme, že rámcový program je skutečně uhelným kamenem projektu budování Evropy. Rámcový program opravdu, to musím zopakovat, je úhelným kamelem projektu budování Evropy. My si myslíme, že je tady řada věcí, které potřeba zlepšit. Protože Evropa, a ukazují to údaje, není dostatečně inovativní, anebo není aspoň tak inovativní, jako jsou ostatní eh, okolo. A to je, myslím, obrovský problém, obrovská výzva, kterou vnímáme za celý evropský region. A neříkám to jenom já, proto máme eh, i tvrzení příslušného komisaře, který eh, hovořil o velkých výzvách eh, ve vědecké oblasti nedávno a hovořil o tom, jaké jsou tady rozdíly mezi horizontem 2020 a jinými programy v zahraničí. Já si myslím, že základní výzkum ne, že by úplně ztrácel, ale není tady nastavená správná rovnováha a největším problémem je dosáhnout toho, aby inovace se nakonec promítly do situace na trhu, aby se dokázali dostat eh, na trh eh, a proto už je potřeba ty podnikatele, kteří pak návazně budou tvořit pracovní místa a vytvářet celospolečenské bohatství. Tím, že vytváříme pracovní místa, tvoříme bohatství, eh, tvoříme růst a tím pomáháme konkrétním lidem, občanům. Já jsem eh, ze Španělska, takže mm, vím, jaké jsou problémy s obrovskou nezaměstnaností, kterou procházíme. Takže je potřeba se ptát, eh, jakou úlohu inovace mají sehrávat. Já si myslím, že Inovace musí přispívat k ekonomickému růstu, musí přispívat ke tvorbě pracovních míst a musí také pomáhat eh, řešit celospolečenské výzvy. A myslím si, že díky tomu by se z Evropy stala nejlepší společnost na světě. Eh, budu hovořit eh, o určité páce která si myslím, že je klíčová. Já tady zastupuji, a to musím vysvětlit, zastupuji technologická centra, což jsou subjekty, které sehrávají zásadní roli v řetězci tvorby hodnoty. Jsme napojeni na univerzity, na primární výzkum a jsme samozřejmě napojeni také na podnikatelský svět, na průmysl a firmy a jsme napojeni také na svět eh, politický. Takže máme tři hlavní úkoly. Snažíme se ovlivňovat eh, politiky v oblasti inovací, výzkumu a vývojem přispívat k řešení celospolečenských výzev a podporovat eh, průmysl a jeho větší konkurenceschopnost. Takže jsme subjektem, který se ocitá mezi eh, těmito eh, třemi pilíři a myslím si, že s investicemi, které činíme v Evropské unii, bychom měli být eh, schopni eh, dosáhnout eh, lepšího uvádění výstupů z inovací na trh. Samozřejmě, že zde jsou klíčové podniky, firmy. A pokud například je člen organizace EARTO se podílí na projektu Horizont 2020, tak o 6 naroste napojení podnikatelského světa a já si myslím, že to by měl být také jeden z cílů rámcového eh, programu. Dále si myslím, že v rámci našich center, nebo jako centra, můžeme být aktivnější při podpoře vazeb eh, v rámci výzkumu vývoje a inovací, tím, že se budeme neustále účastnit různých činností v oblasti politické, lokální, národní, regionální nebo i dokonce na evropské úrovni, pokud jde o oblast výzkumu vývoje. Jsme v kontaktu s firmami, takže víme, jaké, je, jaké problémy řeší, s jakými výzvami se potýkají, když se snaží uspět. na jaké problémy v oblasti konkurenceschopnosti narážejí a zároveň jsme také obeznámeni s nástroji, které nabízejí různé evropské platformy. Takže si myslím, že jsme eh, takovým propojovacím článkem který dobře může eh, schrnout, jaké jsou priority v oblasti výzkumu a vývoje. Já bych eh, v posledních minutkách se zaměřila na doporučení eh, pro rámcový program. Je potřeba být ze zkušeností z účasti v rámcovém programu z předchozích let my jsme se to snažili schrnout do následujících doporučení. Za prvé, eh, FP9 musí eh, prioritizovat eh, dopad, který plánuje dosáhnout. Je potřeba se soustředit na to, aby se dosáhlo zcela jasných přínosů pro společnost. Vědecká komunita, výzkumná komunita musí jakoby uzavřít kontrakt se společností a zavázat se k dosažení konkrétních výsledků. To si myslím, že je velice důležité a tím dosáhneme ekonomického růstu, tvorby nových pracovních míst a vyřešení problémů, s nimiž se naše společnost potýká. Druhá věc, a to opravdu podporujeme, FP9 musí být založena na zásadě spolupráce. Potřebujeme modely, které posilují spolupráci a to je další prvek, eh, který vyplývá eh, i z předchozích rámcových programů. Je to hmatatelný výstup z těchto programů. Takže ten bych chtěl znovu zdůraznit. A poslední věc, domníváme se, že je třeba zajistit, aby byla nastavena správná rovnováha mezi těmi třemi pilíři Já jsem říkal, že přejdu už k závěru, ale nechtěl jsem tím říct, že se budeme teď dívat na poslední slide. Já chci ještě chvilku mluvit. Myslím, že musíme posílit inovační kapacitu v Evropě využít současnou inovační infrastrukturu a různé nástroje, které máme. A tento program by měl být katalyzátorem pro evropské inovace, měl by propojovat různé nástroje a zaměřit nás na inovace. Já už jsem mluvil o tom, že třeba podporovat zapojení průmyslu, protože tím zaručíme zužitkování inovací. Pokud jde o to dilema, o kterém se tady hovořilo, pokud jde o ty granty, a jejich poskytování, ano, my máme ve Španělsku s tím své eh, zkušenosti. Za poslední 4 až 5 let došlo k určitému přechodu od eh, tohoto druhu financování v podobě grantů či dotací směrem k půjčkám a myslíme si, že to je velké selhání, že to není dobrý přesun, že to je eh, strategie, která jde 5, eh, protože ti, kteří eh, by si měli brát půjčky, proto nejsou dostatečně motivováni. Ten systém tak eh, není nastaven. A dále je potřeba dobře využít stávající infrastruktury pomoci malým a středním podnikům v tomto procesu. A tady může přispět i EIC. A musíme pokračovat ve zjednodušování které již eh, bylo spuštěno v rámci Horizontu 2020. A úplně poslední, poslední zamyšlení, protože se tady hodně hovořilo o tomto tématu, to je ta eh, míra úspěšnosti. Čtyři čísla. Zatím bylo předloženo na 700 eh, tisíc projektů a 95 tisíc eh, respektive znamená to 3 tisíce eh, výzkumníků na plný úvazek, 30 eh, tisíc výzkumníků na plný úvazek, 50 milionů eur, obrovské náklady. A vy jste mluvili o úspěšnosti těch dobrých projektů a polovina projektů je komisí považována za velice dobré projekty, takže je potřeba udělat to, aby se celý proces zjednodušil, aby větší počet eh, těch projektů dostalo příležitost, protože zatím jsme neměli vlastně možnost eh, řady těch dobrých projektů využít. Děkuji. Adam Cabazon Ruiz. Děkuji vám, paní Cabazon Ruiz. Nyní dávám slovo naší zpravodajce. Dě, děkuji. Děkuji. Zpravodaj, já budu stručná, protože se domnívám, že se spousta kolegů chce účastnit. Pan eh, profesor z Varšavské univerzity v Polsku. Myslím si, že jste hovořil o velice citlivých záležitostech, o kterých jsme diskutovali, jakožto stínoví zpravodajové, a které, o nich jich jsme si vědomi. A také díky eh, vám a také v Portugalsku na té misi jsme o tom hovořili. Když se hovoří o těch dvou rychlostech v oblasti výzkumu a vývoje, i v, tak to, co vlastně je základem toho, to jsem už říkala v mém prvním příspěvku, tak to je nezbytnost ohodnotit dopady a ohodnotit eh, také cíl eh, konkurenceschopnost, dopady, které toto má, ale také samozřejmě zohlednit soudržnost. Uh, počet eh, nebo procento účasti se trošičku zlepšilo eh, v těch nových zemích, ale toto zlepšení stále ještě není dostatečné. Ještě zde máme prostor a samozřejmě nemůžeme tvrdit, že eh, se to vysvětluje pouze s národní strukturou. Nejde o nějakou deficitní strukturu, jak jsme předpokládali, nebo jak by se mohlo předpokládat. Můžeme se samozřejmě soustředit na tu excelenci a vytvořit určité regiony, eh, ve kterých se excelentnost bude soustředovat. Musíme samozřejmě ale pokračovat dále touto cestou. V tomto pokroku je potřeba podporovat národní strukturu v oblasti eh, výzkumu a také složení, konfiguraci programu Horizon 2020, která se také může zlepšit, protože to může být také jedna z příčin, která případně vylučuje některé vědce z té 13. E Když se hovoří o odlivu mozku, tak o, většinou jde o odliv mimo Evropskou unii a to, tím se také musíme zabývat, touto mobilitou eh, pro vědce v Evropské unii, kteří eh, a tak, aby mohli snadněji cestovat. A například v Portugalsku při té misi jsme o tom hovořili, jak můžeme vytvořit určité pobídky, určité stimuly k tomu, aby vědci, kteří se podílejí na programu Horizontu 2020, aby tedy se podporovala tato jejich mobilita, aby cestovali z jedné země do druhé a hlavní kritérium této mobility je odměna, je mzda samozřejmě. Takže tímto argumentem se také musíme zabývat nyní. Co se týká EARTA, vy jste říkal, pane profesore, že ty pilíře musí být vyvážené, považovány za vyvážené, možná jsem to špatně pochopila, ale ta část toho prvního pilíře excelence a účast univerzit a základního výzkumu, tak ten by se měl posílit, ale já bych chtěla poznamenat, a to je také poselství z mé strany, že když hovoříme o pilířích a o posilování těchto pilířů, což je samozřejmě důležité, legitimní, ale neměli bychom Eh, zapomínat na to, že ten pilíř jedna, ten první pilíř, se skládá z dostateč, z velkého množství záležitostí a neměli bychom upřednostňovat jeden v neprospěch druhý. Samozřejmě musíme se soustředit na inovace a výzkum, základní výzkum, základní poznatky. To vlastně vytváří takovou nezbytnou základnu a je důležité, aby tak, jak se to dělá eh, v současnosti, abychom podporovali eh, vědecké myšlení, vědecké poznatky. Je potřeba toto posílit. Problém nesouvisí pouze s rovnováhou mezi těmi pilíři. Máme dobrý základní výzkum, ale máme problém spočívající v tom, že průmysl není schopný transformovat své základní poznatky v průmyslové produkty. Proč průmysl není schopen, není dostatečně připraven na zohledňování, na využívání všech těchto poznatků základního významu, aby je potom transformoval formoval v ekonomické a průmyslové produkty. Můžeme samozřejmě hovořit o ekonomických dopadech na zaměstnanost. Potom zde mám ještě konkrétní otázky. Vy jste říkal, že kdy, když, bylo, když vzniklo to technologické centrum, tak má být zaměřeno na pro podporu průmyslového výzkumu, ale když hovoříte o těch dopadech, tak mluvíte o technologickém centru a místě, kde tedy sídlí. A, tak, ale ten dopad vlastně přesně tedy jsem úplně nepochopila, co jste měl na mysli těmi dopady. Potom jste hovořil o uh, Eh, té, o tom označení excelentnosti, excellence label, jaká je její hodnota, jak je hodnocena. Já se domnívám, že by to mělo být vyčerpávající hodnocení všech prací, to jste ostatně říkal. A chtěla bych se tedy zeptat, domníváte se, že bychom měli změnit ten systém hodnocení? Toto je moje otázka. Zda tedy můžeme eh, žádat ještě o nějaký další rozvoj těch projektů, tak aby nedocházelo došlo ke ztrátě ekonomických a osobních strojů u těch projektů, které nebudou potom pokračovat? Horizon 2020, the floor is yours. Usually I, I don't, don't comment, but what, what the, the professor from Warsaw said. Já se obvykle nevyjádřuji, ale tady pan profesor hovoří o tom, že se zde už o tom mluvilo před pěti, deseti lety obraz, který my máme v té týkající se té evropské třináctky, není soudržný. Co vlastně říkáme, je, že kromě Polska většina členských států spíše utrácí z roku na rok méně na výzkum a výbor. Například Bulharsko, Rumunsko, tam to už bylo před, přes 1% bod a nyní se to pohybuje 1,5 až 1,65%. A otázka ta opravdová zní, jaká je interakce mezi horizontem 2020 a těmi vstupními podmínkami v členských státech. My jsme původně v rámci toho parlamentu, já to tady nechci otevírat příliš, ale Členským státům jsme nabízeli, že by se jejich účast mohla zvyšovat a vlastně ty peníze mohou cestovat do starých členských států a to otevírání se by mělo znamenat, že se ty instituce z těch eh, už tradičních členských států odeberou do nových členských států a tam začnou něco zahajovat, nějakou činnost, otevírat eh, výzkumné ústavy a tak dále. Takže by to například mohl být určitý twinning jako mezi městy. A konkrétně jsme i s Polskem vyjednávali No a právě ze strany strany právo a spravedlnost tam byl velice ostrý odpor, že my bychom zahájili program excelentnosti, protože Polsko si chtělo vše podržet v rámci strukturálních fondů. A konkrétně ta diskuse, jak to udržet v rámci těch strukturálních fondů, o to se mm, byly, e, bylo těch 13 států, protože u těch strukturálních fondů si to pak ten členský stát může sám alokovat. Takže u těch eh, čísel můžeme říci, že je možné rozlišovat mezi průmyslem a výzkumem. Možná členské státy, které nemají dost silnou průmyslovou základnu, by mohly mít problémy v tom, jak k sobě stáhnout prostředky z horizontu 2020, protože tam ten průmysl, ta výroba v podstatě neexistuje vůbec. Takže co k tomu mohu říci? My velice pečlivě analyzujeme ta čísla, která zde prezentujete, ale více-méně vy se snažíte zde prosazovat ideu, že je to eh, nepřiměřené, ale my už 10-15 let vyčkáváme, než přijde někdo s konkrétním návrhem strukturovaného dialogu, nebo jak bych tomu řekl. My přece jsme všichni Evropané, takže neměli bychom neustále se oklamávat, a tím se okrádat o budoucnost stále. Ještě zde máme například v mnohých těch starých členských státech takový tradiční stalinský akademický systém, kde někomu platí někdo, aby seděl v té kanceláři a ne, aby se účastnil výzkumu. Jakým způsobem by se mělo používat ty prostředky z těch strukturálních fondů například k tomu, aby byl potírán ten starý systém toho akademika zakopaného někde za um, stolem v kanceláři. Polsko to je už země, kde se snažíme bořit ten starý systém. A vidíte to, jak se to odehrává i v jiných členských státech. Jakmile se zbavili starého systému, tak jsou úspěšní a nejsou úspěšní, pokud se ten systém snaží udržet při životě. Takže bavme se o tom, jak to vypadá v těch různých členských státech. My máme srovnatelné případy k té Evropské 13, například to jsou ty pobaltské státy, kde mají národní program toho prostředí síťování, toho networkingu, aby se všichni pozvedli na úroveň těch nejlepších, aby všichni dosáhli na prosedky z horizontu 2020. A to se liší od ostatních členských států. A tam vidíme tu přímou úměru mezi členy té sítě a nečleny. Neexistuje něco jako Evropská třináctka možná někteří z té evropské eh, patnáctky spíše se přibližují evropské třináctce těmi výsledky a naopak, ale v zásadě se myslím, že zde musím zcela jasně říci, že kdykoliv jsme se snažili nějak dloubnout do um, toho čerpání na výzkum a vývoj ze strukturální fondu, tak jsme narazili na zcela zásadní odpor. Tady například i kolegové E, když se hovoří o změně programu, tak lidi říkají, že na to nemají fondy. To nejde pouze o Horizon 2020. Máme přece i jiné fondy, které odměňují excelentní řízení. A i tento parlament hovořil o tom, že musíme zlepšovat řízení a zprávu. A co se s tím stalo? Evropská třináctka na radě řekla, nechceme Chceme se věnovat pouze platům. Žádná z těch vlád, těch nových 13 států nepřišla s konstruktivním návrhem, jak to řešit. Nula návrhu. A co já chci říct, my si toho velice ceníme, čím se tam zabýváte. Chceme se toho ujmout, ale dominantní věc pro FP9 to opravdu je. Ale pokud se budeme pouze obvinovat, tak se nikam nedostaneme. Já už to slyším 15 let, tato obvinování paní Kudrická, stínová zpravodajka za EPP. Tak to, to pravda, že je fakt, že u té nové třináctky ty státy nemohou pouze se tázat a pouze o něco žádat, proč nejsou zváni eh, do těch konzorcí, aby vedli ty výzkumy, protože ono to nezávisí na těch věcích té staré patnáctkých, ale opravdu ono je to na těch věcích té třináctky, aby byli aktivnější, aby se snažili upoutat pozornost nějakého silného partnera. Takže jak bych to nazvala stručně? Rozšířování účasti, to je jeden z programových trendů v horizontu a bohužel není naplňován. To je skutečnost. A když navážu na to, co řekl pan Klincevič, tak rozhodně stojí za to ještě jednou kriticky přehodnotit ty projekty. Ten twinning, greening, ta excelentnost, to sdílení, zda by se to nemělo nějakým způsobem upravit. Případně pozměnit v tom smyslu, aby větší měrou vědci, akademici z té třináctky se toho mohli účastnit. Podle mě největším problémem je skutečnost, že mladí vědci a nikoli pouze z těch 13 členských států, které jsme si takto nadefinovali, ale dokonce i ze Španělska a z Portugalska, z té Andaluzie, kterou jsme navštívili. I ti mají problém dostat ty granty, takže řízení projektu, vyhodnocování, to si musíme vzít pod lupu. A rovněž i další zásadní záležitost, totiž že to často bývá tak, že pokud nějaký mladý vědec opravdu dostane finance na ten projekt, tak se to pak kaskádovitě ty finance přenášejí. Jeden grant už je zajištěn a pak dostane další. Takže nejdříve ERC a pak už to víceméně snadněji získává. No a to si myslím, že bohužel je omezení těch dalších mladých vědců. A na tom by to nám mělo záležet, aby to byli mladí vědci, nezávisle na tom, z jaké země, kteří by měli mít přístup k těmto věcem. No a pak ještě poslední věc, tady navážu na slova pana profesora Veleta. Je jisté, že nemůžeme se pouze rozdělovat do dvou táborů a tady jeden z, ně, z těch dvou táborů bude neustále si naříkat. Ale přesto by nás to mohlo provokovat k tomu, abychom hledali řešení. A v rámci těch řešení by možná ty silnější regiony z té evropské patnáctky se mohly přímo zaměřit na to, aby zvali slibné vědce z té evropské třináctky. Vezměme si například jako kritérium dobrou infrastrukturu. Nemohlo by se to stát kritériem pro to, aby nějaký významný vědec byl přizván do nějakého střediska, který už byl ufinancován, ať už z kohezních fondů nebo ze strukturálních fondů, které dostaly ty země té evropské třináctky a tím by ten problém pomalinku přesčal mizet, ale my rozhodně nepřestaneme na to myslet. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně. Pan Maragal. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ten kontrast mezi Evropou 15 a 13 odhaluje mnohé, ale možná, že bychom měli trochu odstoupit a uvědomit si, že celá ta situace je skutečně velice komplikovaná. Nicméně já nechci diskutovat eh, o tom, co tady zaznělo a doplnit spíše jiný pohled, eh, že jde také o dobrou rovnováhu v rámci každé jednotlivé země. Eh, jsou tam i obtíže, i určité úspěšné projekty a Úspěchem Horizontu 2020 je, že koncentruje velké projekty, velká centra, dává tedy prioritu eh, určitému, určitým lokalitám. Ve Španělsku došlo eh, ke snížení objemu ve výzkumu a vývoji o 30 a Kdyby nebylo horizontu 2020, tak by ten pokles eh, určitě byl ještě větší. Samozřejmě, že jsou tady dobré příklady, jako je třeba Združení eh, Technália a těm gratuluji. Nechci se vyjadřovat k těm pilířům, v rámci horizontu 2020, eh, ale myslím si, že to vytváří určité vakuum eh, v tom univerzitním eh, světě, vakuum v oblasti drobných projektů, jak to tady zaznělo. <coughs> Rovnováha mezi těmito pilíři by neměla znamenat, že se jeden pilíř nahradí druhým, ale spíš je potřeba doplňovat, navyšovat, ne nahrazovat jedno druhým. A myslím si, že bez růstu Mm, nemá smysl o ničem jiném eh, diskutovat. A třetí pilíř, eh, Societal Challenges, to je politická oblast. A tento pilíř musíme vnímat opravdu horizontálně, jako pilíř podpůrný pro ten pilíř číslo jedna i dva. A pokud jde o seznam největších eh, inovativních firm, na který se tady někdo z vás odkazovali a říkali jste, že Evropa se tam vede velice špatně. Eh, ano, ve Spojených státech eh, aplikují eh, ty dobré zásady excelence, inovativnosti, koncentrace a mají tam výsledky. Spojené státy jsou kontinentem s obrovskou kapacitou, s tím, že kolem je dost prázdného místa. A my bychom měli mít v Evropě určité aspirace v této oblasti. A ještě ke Španělsku. Úspěšnost Horizontu 2020 eh, se samozřejmě různí. Jako, jako příkladu eh, ve Francii Existují velké centry, centra, která se rozhodla, že nebudou vstupovat do této soutěže, nebudou usilovat eh, o podporu Horizontu 2020 a to může také eh, mít falešný dopad na eh, ta čísla, úspěšnost a tak dále. Já jsem pro granty, ale s granty souvisí přísná kritéria, hodnocení, ex post i ex ante a řádné aplikování všech eh, hodnotících kritérií. Děkuji. Děkuji. Paní Věrník nyní, která je stínovou zpravodajkou za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda položila otázku profesorovi Klincevičovi. Vy jste říkal v určitém konkrétním okamžiku, že prostředky, respektive dodatečné další prostředky do oblasti zesíťování a potom všechny ty další doplňkové prostředky, respektive souhlasíte s paní Sonefeld, pokud se týká rozpočtu, ale současně vedle toho říkáte, že vaše eh, že vaše oddělení nebo vaše práce není až tak zesíťovaná, takže jakým způsobem se tento problém dá vyřešit, v jaké perspektivě? Um, um, děkuji. A nyní ostatní na řečnickém seznamu. Paní Nýbler. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve otázka kolegyně, která hovořila přede mnou možná by nám referující mohli také učinit určité návrhy, jak vyřešit problémy, nejen vlastně poukázat na ně, ale také určité návrhy. Potom bych se jich chtěla ještě všech zeptat. Existuje pár pozitivních příkladů v Evropské unii, v, tě, v té E13, v té EU 13, mohli byste jmenovat také nějaký pozitivní příklad, co fungovalo. Protože když poslouchám to dnešní slyšení, tak mám z toho takový pocit, že jen starých 15 členských států těží z toho programu, a, ale přitom já jsem neměla tento pocit z ostatních programů, tak prosím, mohli byste výjmenovat pár kladných, pozitivních příkladů z té EU 13, co se tam podařilo, abychom potom se z toho mohli poučit a případně to dále rozvádět. Pan Nika další. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád odpověděl na to, co říkal profesor Klinčevič kolegyně bych chtěla, abyste vyjmenovali nějaké úspěšné příklady, nějaké úspěšné projekty ze, z té EU 13, z těch nových členských států. Máme projekt v Bukurešti, který je velice úspěšný. Je to vlastně jeden z nejúspěšnějších, největších projektů v Evropě. A je to podobné cen v Ženevě. Poprvé vlastně děláme pokusy v takovémto výzkumném středisku excelence ve východní Evropě. A moje otázka tedy je, u tak, v ta, takovéhoto projektu se neúčastní pouze rumunští vědci, ale také větši, vědci a výzkumníci z jiných zemí. Domníváte se, že je normální, aby rumunský vědec byl placen třikrát méně než například vědec, který přichází z Německa, vydělává pětkrát, desetkrát více, přestože odvádějí stejnou práci? práci. Zde je vlastně to slavné paradigma taxikáře. Na začátku 90. let po znovu spojení Evropy řidič, který byl z bývalého východního Německa, dost dostával pětkrát méně než taxikář, který žil v západním Německu, že odváděli stejnou práci a tento model bychom měli konečně opustit, oprostit se od něho. Pokud chceme, aby byla spolupráce úspěšná, tak toto společenství, které není tak velké, není tak velké množství věců, ale paní Cabezon Ruiz něco řekla, co požaduje toto společenství. Respekt a možnost, aby mohli pracovat. Já bych chtěl říci se vším respektem, že historie nám dá zapravdu, protože vědci jako rumunští například se hodně účastnili evropského výzkumu a vědy. Například reakční model, eh, motor vynalezli rumunští věci a letadla, která dnes létají na evropské obloze, mohou létat díky vynálezu tohoto motoru. Takže excelentnost není národnostní otázka, ale platy, odměny to by měla být otázka, kterou byste měli zdůraznit. Pokud chcete, abyste byli úspěšní, tak ty lidé by měli být placeni stejně, tak aby všichni mohli těžit a využívat těchto prostředků a k tomu prostě potřebujeme selský rozum. Zrušme tuto směrnici. Komisař přijel asi před měsícem do Bukurešti a pochopil, jaké jsou problémy související s tímto nařízením, které vlastně eh, vnášejí tyto rozdílné odměny jak prostě se na to má ten vědec dívat. A já si myslím, že je potřeba přijmout taková opatření, aby se ta situace napravila, protože členské státy, ta EU 13, vědci jsou prostě naprosto pod, podpláceni nebo špatně placeni. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že pan Eller by bylo dobré, kdyby se prozhlednul po Evropě a nezůstával pouze v Německu. E, protože pokud se bude ptát, e, pokud se bude ptát skutečně tom, jaké jsou výsledky, jaké jsou platy a kde jsou sídla nadnárodních společností a kde se realizuje aplikovaný výzkum těchto nadnárodních společností, potom se přestane divit a začne mít kvalifikované představy Úspěšnost eh, u redačních projektů samozřejmě není jednoduchá. Sám si vzpomínám, kdy jsme realizovali za vlastní peníze velmi zajímavý, nový, sofistikovaný zakladač kmene na sklářské peci. A pak jsme to museli celé zahodit, protože prostě to bylo neúspěšné. Technicky to vypadalo velmi zajímavě, ale nepovedlo se. Stává se. Hleděli jsme si to sami, z žádných evropských fondů. Ty platy skutečně za stejnou práci jsou jedna ku třem mezi Českou republikou a Německem, myslím tím starými zeměmi. U nových zemí jsou platy zhruba 70 za stejnou profesi proti starým zemím. Je třeba znát realitu a pak se rozčilovat, pane kolego Ehlere. Pokud se jedná o národní společnosti, tak eh, se podívejte, jak jsou rozmísny a kde provádějí svůj výzkum. A to je základní problém. Já jsem ze sklářství, kde my vyrábíme a výzkum v plochém skle se dělá v Belgii, výzkum v obalovém skle se dělá ve Spojených státech, ale my přinášíme zisky. A to nejen v České republice, ale i v Polsku, na Slovensku, v Rakousku a částečně i v Německu. Myslím, tento konkrétní obor, v jiných oborech je to trošku jinak rozloženo. Rovnováha uvnitř zemí. Když se podíváte na aplikovaný výzkum v Itálii, tak prakticky všechno se dělá v severních třech provinciích, na jihu prakticky neexistuje. Zkuste se podívat do Bary, což je průmyslové centrum, tam to všechno umírá. A ještě jednu takovou drobnost tady kolega říkal úspěšný projekt. Česká republika je po stránce ultralehkého letání, ať už je to LSA kategorie nebo ultralight, doslova velmocí. A úspěšný projekt ze šestého rámcového programu například je letoun Evektor do 19 cestujících. Velice pěkný. Musím říct, že to se opravdu povedlo. A je tam spolupráce s řady zemí, nejen z Evropské unie, ale mimo Evropskou unii. A ještě jednu takovou věc pro zamyšlení pro pana Elera. E, největší zaměstnanost v průmyslu skla a keramiky je v Německu. Zhruba 50 tisíc pracovníků. Druhá největší je v České republice, 25 tisíc. Kde se prakticky většina, nebo skoro veškerý, aplikovaný výzkum dělá? Já vám odpovím. V Německu. V České republice prakticky neexistuje proti tomu ve Francii a v dalších zemích, které mají daleko menší zaměstnanost v daném oboru, se pracuje v tomto oboru. A to je ten problém mezi starými a novými zeměmi, který samozřejmě bychom rádi odstranili a kde je třeba, abychom také něco dělali s platy. Česká republika, její vláda dokonce, vytvořila zvláštní program na přidání špičkovým vědcům. Ale stejně nám ti nejlepší odcházejí. Kousek za hranice. Do Mnichova, do Drážďan, do Berlína. Je to kousek, tam se dá skoro dojít do práce. A je to nekolegiální. Děkuji. Very much. Is, um, Děkuji vám. To say something? Yeah, the commissioner. Okay, uh, it's a list of speakers, end of list of speakers. Thank you very much. A tady ještě máme další řečníky. Máme tady i představitele Evropské komise, pana Enzo Tomedini. Prosím, pár stručných přispění. Už nám schází čas, takže berte to prosím v potaz. Yeah, yeah. Thank you, Chair. Would like to thank the Chair. Would like to thank the Rapporteur, uh, Děkuji. Já bych chtěl poděkovat před, předsedovi, zpravodajce, a Evrops, paní Cabezon Cruz a ostatním eh, poslancům za tuto rozpravu a za tuto analýzu. Děkuji také expertům, kteří eh, se účastnili. Určitě nám poskytli materiál k úvaze, velmi mnoho myšlenek, mnoho čísel, mnoho zajímavých pojmů zde zaznělo. Možná, že bychom měli bilaterálně si podiskutovat o některých těchto číslech, protože bychom rádi věděli přesně, odkud pocházejí určité ty statistiky, o kterých jste se zde zmínili zmínili, jak byly zpracovány, protože je důležité vycházet z faktu. A to vlastně zcela patří k postupu komise, to znamená lepší právní úprava. Nyní hodnot, nejdříve hodnotíme, než předložíme konkrétní návrhy obracíme se k minulosti, abychom se mohli lépe připravit na budoucnost. Myslím si, že je opravdu zásadní pro pokračovat na této cestě, kterou zahájil váš parlament, ale na druhé straně, pane předsedo, víte, že tady máme revizi v polovině období, která tedy probíhá. To obsahuje také fázi otevřených konzultací a ostatně já jsem měl konzultaci s kolegou panem Havlisem, který říkal, že máme zhruba 2000 odpovědí v rámci těchto otevřených konzultací, což je velice důležité. Je to také velký počet a ukazuje to, že společenství vědců a výzkumníků se mobilizuje. Víte také, pane předsedo, že toto hodnocení v polovině e, období vedlo k tomu, že jsme vytvořili panel, který nám také umožní a pomůže lépe se připravit, lépe ohodnotit budoucnost na základě tohoto hodnocení minulosti současnosti tři členové panelu vyjádřili různé názory, ale také to, že výzkum a vývoj jsou, nejsou cíl sám o sobě, ale prostředek k dosažení těchto cílů. Tyto úvahy e, jsou určitě velice důležité a s podporou Evropského parlamentu v nich budeme pokračovat. E, v rámci této revize zohledníme všechno to, co jsme zde vyslechli, údaje, které prezentovali e, i panelisti a také jsme bereme na vědomí tuto širokou, bohatou diskusi, která znázorňuje rozsáhlou oblast výzkumu a vývoje a kooperativní ráz evropského průmyslu které, to všechno by to mělo sloužit pro dobro našich občanů. Měli bychom mít eh, postup založený na systému, to znamená, jak pokračovat, eh, jak lépe hodnotit dopady těchto projektů a zaměřit se na inovaci do budoucna. Dobrá. Ještě panu Ellerovi osobně předám slovo, protože pravděpodobně chce reagovat, ale pouze stručně, protože opravdu nám schází čas. Tady si myslím záleží na tom, abychom se nepletli. Takže tady to bude směřovat k našemu kolegovi. Já jsem měl tu čest, abych se společně s polskými kolegy účastnil všech slyšení k Horizontu 2020. A tady já a Jeří Buzek jsme sepisovali eh, projekt pro to rozšiřování. A teď eh, jsem frustrován, když vidím, že polovina prostředků cestuje směrem k nové třináctce, ale pak to nefunguje. Ono je to ten takzvaný teaming and twinning. tedy sám členský stát, ten nový členský stát se rozhoduje, že si nějakou instituci zvolí a pak ta instituce, ten ústav vybuduje něco v Polsku nebo někde jinde. Logika programu nás navádí, abychom to statisticky pochopili. Pokud vy si máte někoho vybrat, tak vy musíte dostat ty peníze, abyste si pak někoho v těch starých členských státech zvolil, kdo k vám někdo přijede a něco vám vybuduje. Takže o tom, kdo z té evropské patnáctky v tom twinningu a teamingu má přicestovat, to je rozhodováno těmi institucemi v té třináctce. Takže pokud chcete někoho osočovat, že dokonce i u toho programu rozšiřování ty peníze se nakonec dostanou k té patnáctce. Možná z formálního pohledu toho rozpočtu máte pravdu, ale je to eh, založeno na obrovském nedorozumění, protože oni dostávají peníze, které jsou přímo vyhrazeny na to, aby něco vybudovali v tom novém členském státě. Takže z pohledu EPP opravdu ten program, kterému se říká widening, to rozšiřování, bude absolutním jádrem té nové fáze. Já bych tam dokonce přidal ty prostředky, protože ten princip twinning and teaming, obohacuje, mění strukturu akademické obce a výzkumu, zasahuje do těch stávajících systémů toho, jak si tam akademická obec počítá, počíná. Nechci být špatně pochopen. Ano, já ty statistiky chápu. Možná, že to bude jenom 3,9%, ani to není 5%. Bohužel to klesá a je mi to líto, ale tu analýzu musíme provést správně. Víme, jak na tom jsme a nyní otázka musí být, co si s tím počneme. Z mého pohledu, nalijeme-li si čistého vína, tak tam je mnohý odpor. Možná E, až do poslední vlády bych to Polsko z toho vyjmul, ale tam je obrovský odpor investován do e, výzkumu a vývoje. Lidé chtějí ty strukturální fondy, o to si říkají. No a právě zde ve výboru pro vnitřní trh jsme řekli, že třetina prostředků ze strukturálních fondů chceme, aby byla do výzkumu a vývoje. A když se podíváte na hlasovací seznam, tak zjistíte, že pro hlasuje Evropská patnáctka, a rovněž minulá polská vláda se pod to podepsala, ale všechny ostatní státy té nové třináctky hlasovaly proti. Takže tady to musíme posunout, ten způsob uvažování, analýza, že lze e, ovlivnit nějak ten devátý rámcový program, by měla spočívat v tom, že chceme širší účast, ale pokud si budeme neustále obvinovat, tak to se nám neosvědčí, protože na radě si musí uvědomit, že Evropská třináctka se nemůže neustále soustředěvat na platy. Ano, samozřejmě, i když bychom si vyřešili ty platy, tak to můžeme, ale nikam dál se tím nedostaneme. Jinak opakujeme staré, staré osočování. A nyní už, pane profesore, jako první možná byste měl odpovědět. Eh, zcela zásadní seznam otázek a možná se mi nepodaří odpovědět na všechny, ale alespoň některé z těch poznámek a z těch záležitostí si možná zaslouží pozornost. Za prvé jsem velice vděčný paní zpravodajce Kavron Ruizové, že zde zdůrazňuje význam té účasti. Rámcové programy, tam by nemělo jít pouze o tu excelentnost. Musíme zároveň zajistit, aby ta mikroúzemí, která opravdu jsou excelentní, abychom na ně přišli, abychom na ně poukázali, abychom vybízeli týmy výzkumníků organizace a dávali jim i možnost se účastnit, se zapojit. I to nám zlepší ten rovný přístup a ty rovné šance. A není geografický aspekt. Tady chci upozornit na záležitost, že máte tady mnoho e, těch e, šípkových růženek. Když se podíváte na statistiky, tak v horizontu 2020 se opravdu nechce věřit, že ty šipkové růženky spí v zemích Evropské třináctky možná se nikomu nechce je objevit. Možná některé z nich budou nakonec objeveny tím princem, který je políbí a oni znovu ožijí. U mnohých to však platí, že možná ta princezna, i když nespí, tak je v té věži. A ten princ prostě k ní nemá nějak cestu nebo chuť přicestovat. Takže ten zeměpisný rozdíl tady je. Pan Eller laskavě zdůraznil, že poslanci čekají na konkrétní návrhy. Tedy já prosím, podívejte se na to, s čím přicházím v tom posledním slajdu. Tři možné způsoby, jak se s těmi výzvami poprat. Zároveň ale mi dělá problém zde pochopit logiku těch diskusí. Na jedné straně slyším, že parlament se nedočkavě snaží eh, mít na stole nějaké návrhy, ale jakmile s nimi přijdeme, tak slyším, že už tady máme co dočinění s něčím, o čem se už hovořilo před pěti lety a je to staré. Ale můj problém spočívá v tom, že ty údaje poukazují na zásadní chybu, jak byl vůbec eh, navržen Horizon 2020. Eh, ten kolaps spočívá v tom, že se vůbec nepočítalo s možností stimulovat určité skupiny v určitých státech, Evropské unie a současný balíček nám nedává možnost v tom stimulu přidat. Naopak se situace neustále zhoršuje. Když se podíváme na ty žádosti, na ty výzvy, když jsou k dispozici peníze, tak účast určitých představitelů z určitých členských zemí naopak neustále klesá. Proč se tedy nad tím nezamyslet? Proč se otevřeně a bez předsudku na to znovu nepodívat, než si říct, to už jsme před pěti lety řešili a i když jsme to nevyřešili, tak už nemá cenu se k tomu vracet. Naopak bych vás rád vybídl, abyste se na ty statistiky a na ty údaje podívali ještě jednou a možná se vám podaří určité charakteristické rysy toho projektu navrhnout nově. Možná by v tom devátém rámcovém projektu si tím pádem něco dalo stvárnit jinak. Paní Kudrická hovoří o tom, že by se měla ta excelentnost šířit tím, že by se to rozšiřovalo, ty balíčky, že by se k tomu zvali ještě noví účastníci. Ono je to velká výzva, ale spíše bych s tím souhlasit. Ano, na jedné straně, když máme ten twinning a teaming, nebo teaming a twinning, ano, na jedné straně máme partnery z dvou různých zemí, ale na druhé straně ten balíček toho šíření té excelentnosti mi nepřipadá jako ideální zajištění široké účasti výzkumných ústavů z té evropské třináctky. Spíše je to nástroj, který se bude zabývat pouze, nebo který bude uplatnitelný u malého počtu výzkumných ústavů. 52% ani ne 50, ale 52% putuje do evropské patnáctky. Pan Eller mimo mikrofon. Logic of, of, of teaming and twinning. Ta logika těch programů teaming a twinning spočívá v tom, že si zaplatíte nějaký institut, aby si u vás v zemi pak něco založil. Tady, tady nejde vůbec o to, že ty peníze cestují do té patnáctky. Tady jde o to, že ty peníze jsou k dispozici té třináctce, aby v té patnáctce si někoho našla. Jak můžete tvrdit, že rozšiřování je příkladem, že ty peníze i tak cestují do té evropské patnáctky. Přece ty peníze má k dispozici někdo z té třináctky. Kdo pak řekne, kam oni jdou? Takže to je na té třináctce. To je spíš na bilaterální, říká pan předseda. Na bilaterální diskusi. Tedy už jenom rychle, paní Stínová, eh, pan Stínový zpravodaj Maragal se zmínil, že dokonce i v rámci, ať už té třináctky, tak i patnáctky máme rozdílné regiony, které mohou zůstat někde pozadu, které se mohou cítit vyloučeny, s tím souhlasím. A i tím se pravděpodobně budete muset zabývat, když budete se snažit koncipovat nově ten devátý rámcový program. Paní Věrník se zmínila o určitých obavách týkajících se financování sítí v rámci Horizontu 2020. Těch síťových kontaktů možná si dovolím ještě jednou vysvětlit, že to prohlášení, které tady mám v té prezentaci, se týká potřeby ty sítě zpřístupnit. Že nejde pouze o peníze. Pro mnohé výzkumníky ani nejde o to, aby dostali peníze na to, aby někam cestovali nebo se něčeho účastnili. O to nejde. Spíše když máte ty skvělé týmy, ale zároveň nikdo z nich nikde ani nikam není pozván, protože někteří partneři v těch konsorcích možná dávají přednost těm starým známým kolegům, se kterými už celých dlouhých 15 let i tak spolupracují z těch jiných konsorcí a tam se vzájemně zvou a funguje jim to, tak proč ne? A pak, když přejdu k otázce či komentáři se kterým tady přišla paní Nibler, ta už zde s námi není, ale přesto odpovím. Zda máme i nějaké pozitivní příklady, nějakých úspěchů, úspěšných projektů z té Evropské třináctky v oblasti výzkumu. Moje univerzita, Varšavská univerzita, je číslem jedna z pohledu toho čerpání v horizontu 2020, ale zároveň vám mohu na rovinu říci, že u nás máme úspěchy komerční povahy, inovativní povahy a ty ufinancovaly naše státní agentury pro výzkum a vývoj. A ani jeden případ není zde, kde by to bylo z toho horizontu 2020 nebo té FP7. Z pohledu škály té inovativnosti toho, jak to financoval náš vlastní stát. Možná, že to má souvislost i s tou skutečností, že jsme měli snažší přístup k těm větším, rozsáhlejším z pohledu rozpočtu prostředkům, které byly v Polsku k dispozici národně. Děkuji, říká pan předseda samozřejmě, pane profesore. Obrovsky důležité je brát v potaz i to, že v členských státech máme přes 90 těch prostředků na výzkum a vývoj FP7 činila necelých 10%. Ano, takže je logické, že 90% ufinancuje členský stát. Takže by se to mělo vzájemně doplňovat. Ono je to stejné v každém členském státě. Většinou je to jedna desetina či jedna třináctina a tak dále ale možná pan Sam Sebastian nyní ještě. Well, really not too many questions for... Ano, na mě to bylo na mě nebylo tolik otázek, protože se zdá, že ta diskuze byla směřována spíše na problémy Evropské třináctky, což chápu, že je důležité. To mě připomíná, když před 30 lety Španělsko se začalo účastnit, nevím, jestli to bylo tehdy FP, 5, eh, ten program a tady jsme řešili, jakým způsobem se zapojit do těchto programů. A myslím, že jsme udělali obrovský skok eh, ku předu a že jsme se ohromně naučili a velice rychle jsme byli nuceni se zorientovat eh, a bylo potřeba, aby se regionální i celostátní vláda staly významným hráčem a asi si všichni musí projít tímto procesem, ale určitě nejsem tím člověkem, který by teď mohl radit, jak na to. Ale v tomto konkrétním případě jsme velice úspěšně dokázali spolupracovat s výzkumníky z dalších zemí a s tím jsme byli velice spokojeni. Jinak se zdá, že některá má slova možná nebyla pochopena správným způsobem, takže bych to vyjasnil. Samozřejmě, že primární výzkum je zásadní, pokud chcete být inovativním regionem. A nic jiného jsem nechtěl říct. Mluvil jsem o dobré rovnováze mezi těmi třemi pilíři, mezi tím, jakým způsobem řešíme jednotlivé fáze výzkumu, od toho primárního výzkumu až k uplatnění na trhu. Celý ten proces je klíčový a je třeba zohlednit ty páky, které tam jsou, potřebné zdroje v každé té jednotlivé fázi a kde jsou určité mezery, nedostatky, kde se ten proces přerušuje a kde přestává fungovat. Takže chtěl jsem říct, že se musíme samozřejmě postarat o celý ten proces. A pokud jde o otázku dopadu, tak v našem konkrétním případě různé, různí členové ERTO a RTO, to znamená výzkumné a technologické organizace, působí v různých ehm, sektorech, eh, odvětvích eh, a často záleží na té oblasti, kde, kde působí, jaký dopad ta práce má. A v regionech, kde jsou vyvážené ekosystémy, tak tam se skutečně věci dějí, mění. A to bychom se měli snažit budovat ty ekosystémy, to znamená, nestačí jenom mít dobré univerzity, není to jediný zdroj eh, bohatství pro ten region, nebo na druhé straně zase nestačí rizikový kapitál. Je vždy potřeba dosáhnout rovnováhy a vytvoření propojeného ekosystému. Teď k té otázce, zda bych změnil systém hodnocení. Ano, změnil bych ho. Myslím si, že nemůžeme jako region si dovolit eh, promrhat tyto návrhy a že bychom předně se měli snažit o minimalizaci. A překážek eh, pro dobré eh, projekty. Potřebujeme dvoufázové hodnocení a pak těch zdrojů, které máme dobře využít. Děkuji. thank you very much. Thank you for great discussion. All of you. Děkuji vám všem, všem panelistům, všem našim vystupujícím za vaše velice intenzivní návrhy, abych tak řekl. V některých případech to byly přímo seznamy eh, návrhů pro FP9. Děkuji také kolegům poslancům za opravdu velice zajímavé slyšení. Téma to bylo nesmírně důležité, protože my se cítíme odpovědní za FP9 a nejenom za střednědobý přeskum Horizontu 2020. Takže děkuji vám ještě jednou za vynikající diskuzi, za čas, který jste strávili na zasedání výboru ITRE. Je to vlastně naše poslední letošní zasedání, protože příští proběhne až 12. ledna a začneme v 9 hodin ráno. Budeme pracovat 3,5 hodiny. Takže toto je to lednové zasedání bude také posledním v první polovině našeho legislativního mandátu. To je neuvěřitelné, jak rychle to uteklo. Pro mě je to až frustrující, ale myslím si, že dobrou zprávou pro všechny je, že se blíží Vánoce, takže hezké Vánoce a všechno nejlepší do nového roku. Byť my se vlastně uvidíme ještě um, na tom přípitku vánočním, takže možná uh, si ještě ta přání pěkných svátků nechám na příště. Takže my se sejdeme na vánoční přípitku a pak v lednu na dalším zasedání. Děkuji.